Good afternoon, uh, Dobré odpoledne ve spolek. Vítejte na našem odpoledním zasedání, především na slyšení o eh, návrhu postrefitu eh, lepší vymáhání modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele. Cílem tohoto slyšení je neformální diskuse mezi e, tvůrci politik a také e, zúčastněných subjektů v oblasti prosazování a modernizace e, zákonů na ochranu spotřebitelů. Existují čtyři směrnice na ochranu spotřebitelů jako součást toho nového balíčku pro spotřebitele navržení v dubnu 2018 ze strany Evropské komise. Týká se to směrnice pro práva spotřebitelů ohledně eh, ne- nespravedlivých a ne- ne- ne- nečestných smluvních podmínek a, označ- a směrnice o označování ceny a další. Já jsem přesvědčena, že budeme třeba hovořit o vyvážení práva na odstoupení od smlouvy eh, a pokrytí takzvaných eh, volných digitálních služeb, transparentnost, eh, dále dvojí kvalita zboží a regulační alternativy, možnosti pro členské státy, aby eh, mohly regulovat eh, podobný prodej. Takže mm, já vítám tady naše čtyři panelisty, čtyři experty, kteří tu jsou mezi námi. Domníváme se, že toto slyšení je také důležité pro modernizaci, ale také lepší prosazování existujících směrnic ohledně ochrany spotřebitelů, takže požádám, já požádala bych zpravodaj, ale ten tu není, takže dám slovo eh, prvním řečníkům a zpravodaji až po panelistech. Máme tu tedy čtyři experty, já tady vítám. V našem výboru děkujeme, že jste přišli mezi nás a všem vám dám slovo postupně abyste pronesli úvodní prohlášení, každý na 10 minut. A první, komu dám slovo, je paní doktorka Verena Klapstein z Univerzity v Pasově. A prosím, máte slovo. Thank you very much. Um... Děkuji. Dámy a pánové, já hned skočím asi do, k meritu věci. Jak vidíte, jsou tady tři hlavní argumenty, co se týče práva na odstoupení od smlouvy a navržené změny. Nenašla jsem relevantní data ohledně existujících problémů. Za druhé, pokud navržená změna bude implementována, je možné, že by mohlo docházet k střetu zájmů mezi spotřebiteli, obchodníky a e, podobně a potom dále e, budu pokračovat. Takže řešení při hledání problému. Významný podíl respondentů říkalo, že jsou vystaveni nepřiměřené zátěži. Dejme tomu, že potřebují něco zboží vyměnit. Podívají se e, do C11B nebo 11C, tak tam vidíte, že tam se data mm, neukazují. Otázka tedy zní, v posledních dvou letech setkal se váš podnik s nepřiměřenou zátěží nebo souvislosti s právem na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. 52 Eh, ne mnoho jich odpovědělo, 52% napsalo, že vůbec nikdy, nebo 60% nikdy se nesetkali s takovou zátěží. Pouze 5 nebo 4% uvedli, že často. Mohly být odpovědi, jsou čtyři možnosti odpovědí a někteří psali hm, vzácně, někdy nebo občas a eh, takže když jsem to kombinovala, jak jsem, jak to šlo, tak eh, ne, nevím, kolik lidí řeklo vzácně nebo občas, ale když dáte vzácně a občas dohromady, tak je to maximálně 45% spolu s těmi, kteří uvádějí často. Jinak většina říká, že ne. Ehm, teď, eh, kdy se něco opravdu stane, vzácně nebo občas, to je subjektivní, takže je potřeba to dát také do souvislosti s objemem všech transakcí. V případě kvantitativního hodnocení, když se podíváme třeba na to, že z kolika případů tedy to bylo, nebo třeba v návaznosti na roční zisk. Pak tam byla další otázka kladená, jestli by e, e, kvůli tomu přicházely peníze a o, o peníze a oni psali, na, že v souvislosti um, s tím právem na odstoupení od smlouvy, to je řekněme 2000 eur ročně, nebo v případě toho e, vracení peněz, to zase se to pohybovalo kolem 2000 euro. Takže Eh, jedná se tedy o to, zda je to opravdu eh, nepřiměřená zátěž. Ta disproporce, nebo jestli je něco přiměřené, tak je potřeba se na to podívat také z pohledu jiného měřítka, jestli je to zbytečné nebo nepřiměřené, zbytečné vůči čemu nebo nepřiměřené vůči čemu. Například e, ztráty, které mají v případě vracení zboží. nedá se říci, že by eh, to neměly vyčíslené ty údaje. A nyní právní kroky tam nepovažují za nutné. Takže tady, když se podíváme na eh, další část, vidíme, že to je všechno velmi subjektivní. Co se týče otázky 148, tedy jste toho názoru, že obchodníci jsou vystaveni nepřiměřené zátěži v důsledku práva na odstoupení od smlouvy. Údaje ukazují, to je ten poslední řádek, a sice, že 55 až 57 si vůbec není vědomo problému. Jestliže eh, online firmy odpovídají, že eh, si nejsou vědomi toho problému, tak eh, co teprve třeba v, v širším měřítku. Dále eh, ta otázka střetu zájmu. Jestliže se člověk rozhodne, nebo jestli nebo ten, kdo rozhoduje o tom, zda má mít právo na odstoupení od smlouvy, je ten, kdo má z toho užitek a a podle třeba německého nebo evropského práva je tam právo na kompenzaci. Tedy ten, na tomto a dalším slajdu, když eh, chce vrátit eh, zboží, tak musí prokázat eh, důvodu, a, ale tady třeba není z toho jasné, ve kterých případech zboží není použité a nevědí, do jaké míry spotřebitelé nevědí, do jaké míry mohou eh, předmět použít a do jaké míry musí být nepoužitý. A, takže eh, jedná se eh, o vracení zboží jakéhokoliv, nejenom takového, které bylo vyzkoušené. Eh, stávající legislativa chrání obě strany, spotřebitele i eh, obchodníka, aby byla zajištěna spravedlivá výměna zboží. A pokud by se to pravidlo měnilo, spotřebitel by neměl všechny možnosti, aby řekl, chci, aby to bylo v podobné, nebo chci něco podobného, bylo by to zcela v ruce obchodníka, který by pak rozhodoval, co, co jak naloží se zbožím i s prostředky. A další návrh změny nemění ochranu spotřebitelů. V tuto chvíli obchodník má možnost také toto ovlivnit. Bude potřeba další teoretická studie Eh, protože tady dochází k nárůstu nákladů na straně spotřebitelů. A, ale nejvíc na škodu eh, může být změna v případě poškozeného balení a podobně. Tam je celý soubor zájmů, kdy eh, obchodník může rozhodovat o tom, zda to vezme zpátky nebo ne. Eh, paní předsedkyně žádá řečnici, aby mluvila trochu klidněji. Mm, nedostatky se často špatně posuzují, takže vlastně o tom rozhodují samotní obchodníci, zda byl předmět používaný příliš nebo nesprávně spotřebitel, který nemůže prokázat, že ten předmět nepoužíval příliš, pak to může mít negativní dopad. A změna může mít negativní dopady na online obchody a ekonomiku, jestliže 64 eh, od osob respondentů odpovědělo, že již tu stávající legislativu považuje za příliš složitou. Takže nemáme dostatek dat pro to, abychom prokázali potřebu změny. A změna by mohla vést k ještě větší nerovnováze a střetu zájmu. A e, legislativa na ochranu spotřebitelů bude zbytečně složitá a bude potřeba ještě eh, pokračovat ve dalších studiích. Eh, eh, Děkuji za tuto perspektivu k tomuto tématu. A nyní bych chtěla pokračovat s přednáškou paní Píšové. Eh, která nám eh, řekne, eh, jaký je pohled členského státu a jedná se konkrétně o Slovensko. Děkuji. Vážení poslanci, vážená paní předsedkyně. Jsem ze Slovenské obchodní inspekce, což je eh, nejvýznamnějším úřadem, pokud je ochranou spotřebitele, také co se týče ochrany hospodářských eh, zájmů. Také máme na starosti dohled eh, v případě ne nepotravinářské a také provádíme inspekce, pokud jde o chemickou legislativu, také co se týče biocidů a také chráníme práva cestujících v letectví. A také se tedy zabýváme otázkou výzkumu a vývoje. Eh, co se týče práva na odstoupení od smlouvy, my eh, vítáme návrh komise, pokud jde o modernizaci práva spotřebitele, ale myslíme si, eh, že tady toto omezení práva spotřebitele na odstoupení, eh, že není to dobrý přístup, že si myslíme, že je to nejznámější a nejdůležitější právo spotřebitele. Eh, podle našich zkušeností pouze několik eh, nebo málo zákazníků využívá zboží více než v kamenných obchodech a také si myslíme, že kompenzace pro snížení hodnoty zboží, tak tuto možnost nevyužívají obchodníci. Eh, v současnosti čelíme takovým problémům, že když třeba zboží je poškozené eh, v nějaké zásilce, a eh, my toto musíme řešit. A my se obáváme toho, kdo bude mít důkazní břemeno. Bude to na straně spotřebitele nebo to bude jednostrané rozhodnutí obchodníka, že to zboží bylo použito my si myslíme, že kdyby eh, spotřebitel by to, toto měl sám nějak vyřešit, tak by to bylo náročné eh, na čas a také na finance. My si myslíme, že eh, bychom z návrhu směrnice měli vyjmout tady toto omezení práva odstoupit od smlouvy. Co se týče podobní, eh, přímého marketingu a podobního prodeje. Eh, my eh, čelíme velmi agresivním a zavadějícím praktikám v této oblasti a také máme problém s nevyžádanými návštěvami u spotřebitele doma ze strany těchto firm. Potom, co byla transponována směrnice eh, CRD do našeho práva, podle našeho názoru eh, se snížil počet eh, stížností a co je nejdůležitější, je článek 13 odstavec 1, pokud jde o právo na odstoupení. Také Musím říci, eh, že v naší eh, legislativě toto téma ošetřujeme, tuto otázku propagace v případě, že eh, obchodník musí poslat ongáru, orgánu, na, mm, který se zabývá tímto prováděním, tak musí poslat k tomu předmětné informace. Co se týče transparentnosti na internetu, tak zde velmi podporujeme tento návrh i když si myslíme, že o odpovědnost eh, trhu a prostředníků v této oblasti chybí. My si myslíme, že co se týče názoru na odpovědnost, tak ta se eh, liší u orgánů vymáhajících právo. Jedná se třeba o eh, klamavé obchodní praktiky. A to se týká třeba i padělaného zboží. Souhlasíme v tom, že ustanovení jako, jako právo na odstoupení od smlouvy nebo žádost o informace, že to by se mělo uplatňovat v případě digitálních služeb nebo platby, se kterými souvisí daňové, eh, pardon, osobní údaje. Dvojí kvalita. Eh, to je téma, o kterém se loni hovořilo často v médiích. Eh, my si myslíme, že zde došlo eh, k důležité změně, především ve střední a východní Evropě, eh, protože my máme, nebo jsme došli mm, k názoru, že pod stejnou značkou výrobky obsahují různá složení. Eh, my si myslíme, že UCPD je dobrou bezpečností sítí eh, pro takovýto příklad a eh, CRD je velmi důležitým dokumentem, především pro orgány vymáhající právo a především pro ty, kteří nemají takové zkušenosti s využitím UCPD. Rovněž si myslíme, že členské státy by měly být aktivnější, třeba v případě Mm, eh, projektů nebo co se týče sdělování informací. Eh, těšíme se na metodiku, pokud jde o zjišťování dvojí kvality a eh, chtěli bychom, aby naše dotazy byly zodpovězeny, pokud jde o mystery shopping. Pokuty my eh, plně podporujeme takovýto návrh, protože si myslíme, že sankce by neměly být pouze represivní, ale měly by být mít také odrazující účinek a je to velmi důležité také v eh, přezraničním druhu eh, porušení. Je rovněž důležité, aby tyto pokuty byly sjednoceny, protože v některých členských státech se sankce liší a ty rozdíly jsou velmi velké. Třeba když eh, provnáme Itálii s ostatními členskými státy. I když eh, část eh, té pokuty by se měla potom použít na ochranu spotřebitele, tak mm, musí existovat dialog také s ministerstvem financí. A potom Eh, poslední téma, to je otázka eh, žaloby, tak eh, s tímto my plně souhlasíme s tímto návrhem, i když nemáme tak velké zkušenosti v této oblasti, ale máme za to, že kolektivní žaloba v případě nekalých obchodních praktik je potřeba. Především, jako jsou případy Dieselgate nebo další. Každopádně si myslíme, že eh, musí existovat jasná eh, pravidla pro eh, takovéto opravné prostředky. Ford the... Děkuji. A nyní tedy z pohledu spotřebitelů promluví paní Pachl z organizace BEUK, Děkuji, děkuji paní předsedkyně, milí poslanci, milí kolegové. Velmi vám děkuji, že jste naši organizaci pozvali na tu naši dnešní důležitou akci. Vraťte se prosím o jednu folii zpět. Když hovoříme o směrnici, o modernizaci a prosazování, tak bych rád řekla, že to nebude revoluce eh, spotřebitelského práva, spíše taková evoluce, ale je to eh, změna, která bude velmi potřeba a já bych ráda připomněla, že fitness check, který proběhl eh, v komisi minulý rok, ukázal, že tu jsou dva hlavní problémy eh, ve spotřebitelském právu. To znamená, že eh, obchodníci neplatí tolik nákladů za na tedy soulad s pravidly Komise předložila dva návrhy, díky nimž se snaží tyto problémy řešit. Dovolte mi, abych tuto chvíli řekla, že se domníváme, že tyto problémy už tady existují poměrně dlouho, a to především pokud jde o náhradu škody a e, prosazování nároku a bylo by dobré, kdyby to bylo přijato co možná nejrychleji. Já vím, že váš pan zpravodaj je v tomto ohledu velmi ambiciozní, čehož si velmi ceníme další folie. Ráda bych řekla eh, na úvod něco k tomu prosazování a k sankcím. Eh, často je to tak, že prosazování spotřebitelského práva je nedostatečné na evropské úrovni, to znamená, že vítáme návrh komise týkající se sankcí. Společnosti, které budou porušovat evropské právo, budou čelit sankcím, eh, které se velmi liší v jednotlivých členských státech a nejsou dostatečně vysoké na to, aby měly odrazující účinek. Například kauza Volkswagen. Tam to bylo tak, že pouze málo orgánů jednalo ve smyslu eh, porušení ochrany spotřebitelů a obchodních praktik. Uvedu příklad. Nizozemsko eh, uvalilo pokutu 450 tisíc euro, což byla maximální pokuta, kterou mohli uvalit, ale zároveň to bylo nepochybně méně, než byla výše bonusu manažera Volkswagenu. To znamená, že my bychom k tomu návrhu měli jednu poznámku. Když jde o e, celoevropské porušování právy, tak by tady e, měla být pokuta ve výši maximálně 4 ročního obratu dotyčného obchodníka, ale já si myslím, že by tady měla být ještě jedna okolnost a sice se eh, chceme, chceme zohlednit eh, i ty případy, kdy ten obrat je možno jen těžko stanovit, anebo kdy ten obrat je pouze bezvýznamný. Eh, pokud jde o porušování GDPR, tak tady je stanoveno, eh, že sankce bude ve výši 4 celosvětového obratu dotačné společnosti, takže to by mohlo sloužit jako určitá inspirace. Nyní se tedy musíme vrátit. Dalším tématem jsou individuální opravné prostředky, které mají spotřebitelé k dispozici. Dneska je to tak, že spotřebitelé obvykle nemohou přímo profitovat z ochrany spotřebitelů, protože tu nejsou harmonizované ochranné prostředky nebo opravné prostředky eh, na úrovni celé EU. Eh, a důkazem je i eh, kauza Volkswagenu. V mnoha zemích prostě nebylo možno podat e, občanskoprávní žalobu. To znamená, že zákazníci, spotřebitelé neměli možnost e, opravných prostředků, protože sami neměli s Volkswagenem smlouvu pouze v několika málo členských státech, například v Belgii a ve Spojeném království, tyto opravné prostředky existují a byli bychom rádi, kdyby existovaly i jinde. Komise eh, tedy tady navrhuje věc, která je velmi vítaná, kterou podporujeme. Byli bychom rádi, eh, kdyby tady bylo doplněno i právo na snížení ceny. Eh, měli byste mít tedy Eh, opravné prostředky na základě směrnice o nekalých obchodních praktikách, ale ne na základě směrnice o eh, právech spotřebitelů. To znamená, že i to by tam mělo být doplněno do směrnice o právech spotřebitelů. Druhým pilířem je transparentnost online platform. Jak všichni víte, došlo k obrovskému nárůstu spotřebitelských smluv, které byly uzavřeny na těchto platformách, ale zároveň standardy informačních eh, povinností na těchto platformách nejsou dostatečně jasné a nejsou dostatečně regulovány. To znamená, že spotřebitelé jsou při nákupech online často eh, zmatení, vůbec nevědí, nevědí od koho dotyčné zboží vlastně kupují, jestli je to obchodník nebo platforma. Eh, zároveň, když zadají nějaký požadavek na vyhledávání, tak neví, jestli je to tedy personalizovaná nabídka eh, a nevědí o kdo je za dotyčný obchod zodpovědný. To znamená, že je jednoznačné, že informace pro spotřebitele nejsou dostatečně jasné, spotřebitelé nemají jasná pravidla. Proto tedy víme, vítáme návrhy komise v tomto smyslu, které se týkají směrnice o nekalých obchodních praktikách a e, směrnice o právech spotřebitelů. Bohužel nemohu jít do detailu, protože protože nemám dostatek času. Řeknu pouze to, co tady postrádáme. Za prvé, komise říká, že je potřeba větší transparentnost v pořadí těch nabídek. S tím souhlasíme. Měly by, měla by být jasně stanovená kritéria, ale podle našeho názoru to nestačí. Pokud se podíváte na to, co komise navrhla eh, pro eh, platformy, eh, pokud jde o nařízení o obchodních platformách, které bylo tedy předloženo paralelně, tak e, je zřejmé, že e, by to mělo být i v tomto případě podobné. Spotřebitel by měl vědět, zda to pořadí nabídek je založeno na jeho předchozích vyhledáváních, na jeho předchozích nákupech a do jaké míry má to dotyčné kritérium E, váhu. Tak to je to uplatněno v případě e, obchodu business to business, ale ve vztahu ke spotřebitelům to uplatněno není. To znamená, že tam je ta transparentnost menší. Kromě toho jsem již hovořila o tom, že by bylo potřeba se standardizovat e, opravné prostředky. A ještě jedna věc, Personalizace nabídek. Všichni víme, že do budoucna tomu bude tak, že v důsledku velkých dat umělé inteligence a algoritmů, které umožní eh, společnostem zacílit nabídku a personalizovat nakupování na internetu, pokud to mám říct takto eh, nepřímo, tak eh, bude důležité, aby spotřebitel věděl, že dotyčná nabídka je personalizovaná. To znamená, že spotřebitel by měl být informován o e, personalizovaných cenových nabídkách. A e, konečně poslední věc, e, právo na <coughs> zodpovědnost. Často je to tak, že právě zprostředkovatel z toho má největší užitek a proto by mělo být jasné, kdo vlastně z dotyčného obchodu profituje. Například Uber eh, nebo Airbnb tedy profitují, ale eh, není to eh, jednoznačně patrné a tyto platformy zároveň nemají zodpovědnost. To znamená, že pokud ta platforma má dominantní Eh, vliv. To znamená, že stanovuje podmínky a že tedy vybírá poplatky za zprostředkování a tak dále, tak by také ta platforma měla být zodpovědná za poskytování služby protože často by to znamenalo lepší postavení spotřebitele, pokud by se mohl obrátit eh, na platformu přímo. To bylo všechno. Eh, nyní ještě právo na odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy je nejlepší, nejvíce známé evropské spotřebitelské právo. To se tedy ukázalo v mnoha průzkumech. 95 spotřebitelů eh, považuje toto právo za důležité. My se domníváme, že současná směrnice o právech spotřebitelů je poměrně Eh, vyvážená. To znamená, že spotřebitelé mohou poslat zboží zpátky, dostanou peníze, ale pokud ten produkt byl používán více než přiměřeným způsobem, Eh, což samozřejmě můžete otestovat, tak eh, obchodník může snížit cenu, eh, kterou za to zaplatí, kterou vrátí, anebo může úplně odmítnout ty peníze vrátit. To je tedy současná situace a já říkám, že obchodníci již v tuto chvíli mají právo na snížení ceny, když jim spotřebitel pošle zboží zpět a když je použité, což je v podstatě úspěch elektronického obchodu. Spotřebitelé věří obchodním transakcím přes internet, protože vědí, že pokud jim zboží přijde a nebudou ho chtít, tak ho budou moci vrátit. Eh, já si myslím, že eh, není správné, když komise navrhuje eh, rozředění nebo snížení vlivu tohoto velmi důležitého práva Myslím si, že to není opodstatněné. Ve, v první zprávě komise z roku 2017 bylo jasně řečeno, že nejsou žádná uh, spolehlivá data, která by dokazovala, že to obchodníkům způsobuje eh, vysoké náklady. Já si myslím, že zásady lepší regulace, kterých si komise tolik cení, eh, obsahují velmi důležitou změnu v ochraně spotřebitelů Zároveň se ale Zároveň bylo dotazováno pouze 99 malých a středních podniků a také malé množství spotřebitelů a pouze eh, malé množství z nich tedy řeklo, že tedy eh, posílají zboží zpět, zboží, které již předtím používali. To znamená, že si myslím, že ta změna není odůvodněná, opodstatněná a zároveň je tedy na snadě, že bychom chtěli požádat Evropský parlament, aby tento návrh komise odmítl. Poslední komentář. K tomu už nemám folii, ale ráda bych konstatovala, že tady podporujeme návrh, pokud jde o dvojí kvalitu zboží. Myslím si, že je to dobré vyjasnění, že to tedy objasňuje celou situaci, ale jak už řekli kolegové, nebo jak řekla slovenská kolegyně, je potřeba, aby orgány v oblasti prosazování práva bojovaly proti zavádějícím praktikám, pokud jde o dvojí kvalitu zboží na trhu. Děkuji vám za pozornost. Thank you for... Uh, Děkuji. Děkuji za tyto informace z hlediska spotřebitelů a dříve než předám slovo dál panu Hendrixovi, tak bych ráda přivítala návštěvníky. Jsou to hosté paní Gebhardt. Je to 13 žáků a učitel, uh, učitelé z gymnázia z Německa. Vidím, že bydlíte v nejhezčím uh, eh, městě místě ve Flandre, k tomu vám tedy blahopřeji a nyní tedy předám slovo panu Hendriksovi. Vy nám poskytnete perspektivu eh, malých a středních podniků. Jste ředitelem pro vnější vztahy z UEMA. Je, prosím. Thank you, madam chair. Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dobré odpoledne. Především si poděkovat výboru IMKO za pozvání zástupcům malých a středních podniků, abychom vás seznámili s, přehled, s eh, naším názorem na návrh komise Omnibus. Všichni si víte, že balíček eh, ten, eh, ochrany spotřebitelů prošel dlouhou cestou, Ehm, došlo k přepracování celé řady eh, dalších zákonů a směrnice na ochranu spotřebitelů a jak jsem to vždy chápal, eh, šlo o to identifikovat eh, přehnanou, nepřiměřenou zátěž a nekonzistentní zátěž, která vznikla. Nicméně během konzultací s našimi členskými organizacemi se plně shodujeme s prohlášením, že evropská legislativa na ochranu spotřebitelů je nadále, eh, jak si plní svůj účel a eh, je nicméně potřeba identifikovat eh, případy nekonzistentnosti nebo nepřiměřené zátěže a překrývání. Nikdo nespochybňuje potřebu chránit eh, práva spotřebitelů, nicméně návrh se věnuje prakticky výlučně s prosazování, jak si se eh, se sankcemi a stíhaním. Vzhledem ke komplexnosti Eh, zákonu na ochranu spotřebitelů, to znamená riziko pro malé a střední podniky nikoli pro Volkswagen nebo pro Jane, Ryanair, eh, kde malé podniky, které nemají právní oddělení a eh, tam to je potřeba zdůraznit. Takže je poměrně zklamáním, že komise nevzala v potaz naši žádost, aby se omezily formality a zjednodušilo se aký, aniž by se snižovala míra ochrany spotřebitelů. A komise sama a předseda Juncker zdůvodnili návrh tím, že se odvolávali na nedávné procesy v souvislosti s porušováním eh, práva ochrany spotřebitelů, jako je Dieselgate nebo masivní rušení letů. Ale opakuji, malé a střední podniky vlastně budou platit za špatné chování několika velkých hráčů, jak už vyplynulo třeba z legislativy no, geoblockingu a GDPR. Jak ukazují některé zprávy, nedodržování pravidel velmi často bývá dílem určitého specifického sektoru a v tom nepůsobí malé a střední podniky. Navíc cílem komise je řešit dalekosáhlé porušování, to znamená ve více členských zemích a podobně, Návrh textu nechává velký prostor pro eh, interpretaci a znevýhodnění malých a středních podniků. To znamená, postrádá tu přiměřenost ehm, třeba obchodníci, kteří vůbec nepůsobí přeshraničně, eh, vůbec eh, nemohou být chápáni jako, že dochází k širokosáhlému porušení. ve skutečnosti až 4 eh, obchodníků nemá eh, vůbec žádný záměr obchodovat přes hranice. To je třeba důsledek eh, geoblockingu, Ehm, jak to bylo přijato v prosinci 2000 a vstoupí v platnost v roce 2018, kdy zjevně malé podniky nebyly vzaty v potaz. Nicméně souhlasíme s komisí, že, nedochází, že není dostatečně naplňována legislativa na ochranu spotřebitelů v některých odvětvích a zavedení harmonizovaných sankcí na základě obratu e, podniku, to by mohlo řešit problém. Kromě toho podniky mohou e, mít obrovský obrat a přesto e, být ve ztrátě. Takže je potřeba soustředit se na prevenci a, uvěd, a zajišťovat informování spotřebitelů, podporovat nástroje na řešení sporů a koordinaci mezi členskými státy. Sankce tam, kde se přichází v úvahu, by měly být přiměřené a měly by se týkat závažných a úmyslných případů porušení práv spotřebitelů. My vítáme cíl komise eh, řešit eh, eh, případy porušení ochrany spotřebitelů v několika zemích současně, protože to by se nedotýkalo tolik malých středních podniků, protože takto by jinak docházelo k, navýšení zátěže v případě neúmyslných drobných porušení a e, finanční sankce by měly být až poslední instancí, vzhledem k tomu, že e, malé a střední podniky, které nemají právní oddělení, se mohou eventuálně dopustit neúmyslného porušení a sankce je e, oprávněná jedině tehdy, kdy to pochybení bylo úmyslné nebo opakované. Čili není to o podvodech, jak tomu bylo třeba v případě Volkswagenu, je to o chybách. Porušení práva, práv spotřebitelů nebo sankce eh, v členských zemí ukazují, že úroveň sankcí není určující pro četnost porušení práva. A výslovně odmítáme tvrzení, že se podniky nechovají dostatečně dobře, pokud jim nehrozí vysoké sankce. Některé sil velké sankce negarantují lepší dodržování práva jak eh, ukázala hodnota studie dopadů komise. Složitost pravidel je hlavní příčinou neúmyslného porušení práva a jediné řešení je investovat do prevence, do lepší informovanosti, do lepšího informování obchodníků, eh, projekt eh, Evropského parlamentu na zlepšení. To, to, to jsou různé projekty, které mm, eh, se třeba organizují ve spolupráci s obchodní komorou a podobně. To jsou řešení. A poslední poznámka k sankcím. Ve skutečné nové legislativě na ochranu spotřebitele je potřeba, aby i spotřebitele se chovali eh, zodpovědně a to také trošku postrádáme. Takže další věc, které se chci věnovat, eh, jsou smlouvy v prodejně, to znamená, eh, kdy členské státy nemohou eh, omezit podobní prodej, tedy jedná se o podobní prodej. který A nelze považovat veškerý podobní prodej za nekalý. A eh, v okamžiku, kdy bude plně harmonizovaný právní rámec ohledně nekalých praktik, komise najednou chce couvat, a protože to je proti principu vnitřního trhu a proti principu přiměřenosti. Pod heslem, že musíme vytvořit jednotný trh, mnoho malých podniků nebo rů, různých aktivit bylo zrušeno v zajištění harmonizace. A nyní, e, co se týče práva na odstoupení od smlouvy, já vítám, že komise vzala v potaz požadavek na odbourání dvou specifických povinností e, se 40-denním právem na odstoupení od smlouvy, což se ukázalo, že tvoří přiměřenou, nepřiměřenou zátěž. Vítáme zjednodušení pro podniky, v tomto případě obchodníci by už nebyli povinni akceptovat odstoupení od smlouvě, jestliže spotřebitel objednané zboží již, objednal, eh, již použil je to jen otázka zdravého rozumu. Kromě toho obchodníci nebudou povinni vracet peníze spotřebitelů před obdržením vraceného zboží. To také je prostě jenom otázka zdravého rozumu. Ti, kteří se staví proti odstranění těchto dvou specifických zátěží, můžeme vnímat pouze jako někoho, kdo obhajuje podvodné chování. A co se týče online platform, jsme si jistí, že s tím nemáme problém s navrženými navrž, navrženou legislativou a jestliže eh, prodávající jedná jako prodávající, pak se prostě má na spotřebitele vztahovat veškerá ochrana a eh, má být dále uvedeno tedy jestli se očekává odměna či nikoli. Závěrem, kromě navrženého zjednodušení, vidíme ještě potřebu dalších úprav, třeba eh, redukci definice eh, eh, obchod, smlouvy uzavřené v prodejně nebo uzavřené doma u spotřebitele, protože to je jasně, jasně zaměřené na teleshopping a online shopping a Kromě toho požadavky na informace by měly být jednoznačné. Například jednotný katalog požadavků na informace by měl platit na e, prodej na dálku i podobní prodej a požadavky by měly být stejné v obou případech. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní bych chtěla dát eh, prostor k diskuzi pro naše poslance, aby pokládali dotazy eh, našim panelistům a dávám nejdříve slovo panu eh, Doltonovi, který je naším zpravodajem. Já bych chtěl nyní také říci několik připomínek, protože na začátku jsem nemohl. Děkuji všem expertům za jejich informace a e, chtěl bych říci, jak to e, vypadá s touto problematikou. E, já přijdu s návrhem příští týden a doufám, že v létě si to budete moci o dovolených přečíst a Doufáme, že v listopadu se o tom bude hlasovat na výboru a doufáme, že se to dostane na trialog. A co se týče některých eh, témat. Právo na odstoupení od smlouvy. Já nevidím, že by existoval většinový názor v parlamentu, pokud jde o eh, tento eh, návrh komise. Já každopádně to nepodporuji a většina mých kolegů rovněž ne. A potom ta otázka, o které hovořila první expertka. Ano, máme tam eh, mnoho čísel a nákladů, ale já se ptám, kolik lidí eh, by eh, nakupovalo na internetu, kdyby neměli možnost odstoupit od smlouvy. To je příklad pro malé podniky mají eh, svoje eh, značky a to jim dává určitou ochranu těm velkým firmám, ale lidé potřebují to právo moci odstoupit od smlouvy v případě, že kupují od těch malých podniků. A já se ptám, jaký dopad by to mělo, kdybychom odstranili to právo na odstoupení od smlouvy v případě nákupu na internetu. Otázka pokud. Zde si myslím, že musíme být obezřetní, protože ta definice je příliš eh, široká, protože eh, tady píšete, že pravděpodobně že to poškodí kolektivní zájem spotřebitelů. Eh, to je velmi vágní a především co se týče digitálního světa. A o tom hovořila první řečnice protože ty digitální firmy prodávají do 27 nebo 28 zemí a to souvisí s tím geoploggingem a toto by ty firmy omezilo. A my se tedy tady snažíme o tuto otázku. Potom, co se týče pokud, pokud jde o obrat, už to máme eh, v GDPR a tedy tyto pokuty na, eh, mm, eh, z obratu, tak to je represivní. Samozřejmě tady máme ten vysoký obrat v případě eh, globálního, takže třeba máte firmu, která moc eh, nevydělává a eh, má pokutu 10 milionů, tak prostě nezaplatí a potom zkrachuje. Takže když uložíme takovou pokutu, tak potom ta firma prostě krachne. Co je nejdůležitější, je, že když trestáme firmy, protože poškodili spotřebitele, tak ty peníze by měly jít spotřebitelům. A já my tady v, té, eh, v, tady v, této, v tomto návrhu eh, máme za to, že tyto peníze by měly jít eh, do fondu, který by byl určen pro spotřebitele věřitele. A to se týká také eh, kolektivních eh, žalob, ale protože eh, to, co navrhuje komise, tak v žádném případě ty finance, ty peníze potom jdou zpátky spotřebitelům. Jde to lidem, kteří se spotřebitelskou problematikou zabývají. Potom, co se otázka dvojí kvality a podobní prodej. Já se obávám, že návrh komise bude mít dopad na integritu trhu. Pokud členské státy by mohly zakázat podomní eh, prodej, třeba co se týče respektování rodinného života, tak to eh, otevře prostor mnoha necelním eh, překážkám a členské státy by mohly schválit mnoho legislativy na základě rodinného života a to by nebylo přiměřené. Proto já bych také chtěl vědět váš názor. Vím, že tady má mnoho dotazů a také, e, co se týče dvojí kvality, to by byl dotaz e, e, pro experta. Pokud nějaký výrobek má různé složení v různých zemích, tak máte na mysli, že třeba Coca-Cola v Belgii, tak potom by se to nemohlo prodávat jako Coca-Cola ve Spojeném království, protože tam je třeba jiný, jiný obsah cukru a myslíte si, že tím se nerespektuje ten trh a že bychom tedy se měli eh, zbavit té rozmanitosti? Já jsem myslel, že naším heslem je jednota v rozmanitosti. A potom eh, poslední věc, eh, to se týká transparentnosti. Já plně eh, souhlasím s návrhem komise, že spotřebitel musí vědět, od koho objednává své zboží, především co se týče prodej na, prodej na internetu, to je velmi důležité. A potom ta otázka toho žebříčku, tak eh, tam pochybuji. Já si myslím, že nemůžeme mít různá pravidla pro internet. Třeba když jdete do supermarketu, tak nikdo vám neříká, eh, že to, co je na eh, prostředním regálu, takže tam se to vlastně tím způsobem propaguje. A tím chcete říci, že lidé jsou hloupí na internetu, ale nebyli, nejsou hloupí v supermarketech. A potom bych eh, se chtěl zeptat na tu eh, eh, myšlenku odstranění zprostředkovatele, protože ti zprostředkovatelé spojují spotřebitele ale eh, pokud by měli také převzít odpovědnost a sdílet zisk, tak eh, proč by eh, to takto dělal Amazon? Protože by vlastně se mohl zbavit všech malých prodejců, protože to by byl potom ten výsledek. Já si myslím, že to je nepotřebné rozšíření pravidel pro platformy, ale my to nechceme. My chceme mít specifická práva pro ochranu spotřebitele. Já se tedy těším na další diskuzi. Mm, děkuji vám eh, za tyto velmi eh, zajímavé eh, dotazy. Stínový zpravodajové Pascal Arimon za EPP. Ano, děkuji, paní předsedkyně, a dovolte mi, abych poděkoval všem čtyřem expertům za velmi zajímavé informace k tomu omnibusu, který se snažíme velmi rychle zpracovat. Mám tři otázky k právu na odstoupení od smlouvy. A v podstatě se souhlasím s paní doktorkou Verenou Klapstein, když říká, že eh, ta směrnice samotná není problém, protože pokud během 14 dnů se ten problém neobjeví, pokud se všichni eh, aktéři shodnou na tom, že eh, ten problém není, tak bychom neměli se starat o problémy, které neexistují. A přesto bych se jí rád zeptal, jak to uděláme, pokud ten výrobek během prvních, čtyř, eh, prvních 14 dnů bude v rámci práva na odstoupení od smlouvy zaslán zpět Eh, musí eh, ten výrobek nejprve dorazit k obchodníkovi, než ten obchodník pošle peníze, protože zákazník také musí zaplatit předem a vlastně ještě ten výrobek nemá v ruce. Jak se tedy k tomu stavíte? Existují nějaká příslušná čísla, spolehlivé informace o tom, kolik spotřebitelů si eh, ty Eh, peníze nechá, než tedy dorazí eh, to zboží k obchodníkovi. Ptám se, jak to je, jestli už to v podstatě není běžná praxe. To znamená, eh, my nejprve musíme jako zákazníci poslat zboží zpět, obchodník musí to zboží převzít a teprve potom pošle peníze. A nyní BEUK Jestli jsem to správně pochopil, tak na jedné z vaší folií uvádíte, že eh, již nyní mohou, eh, může dojít ke snížení ceny v případě nějakého zneužití ze strany obchodníka. Já bych se rád zeptal, do jaké míry se tak děje a pokud jsou k dispozici spolehlivé údaje, tak bych se rád zeptal, do jaké míry se tak děje prvních 14, během prvních 14 dnů. Na eh, CDF, na německé televizi, jsem viděl takový pořad, kde se eh, mluvilo o tom, že eh, Amazon vratky, tedy to vrácené zboží, hromadně ničí, protože už ho nemůže prodat, nemůže už ho nikomu dalšímu prodat a ani ho nechce prodávat tak to by v podstatě bylo takové zneužívání toho práva na odstoupení od smlouvy. A pokud se skutečně prokáže, že to je každodenní praxe, že to, co člověk pošle zpět, už se nedostává zpět do, eh, na trh, do oběhu. Neměli bychom to potom regulovat tak, aby už se to nedělo? To je tedy otázka. Thank you. Děkuji za SAD. Je tady paní Gebhardt. Děkuji. Ráda bych k tomu, pane Arimo, něco doplnila. Vy jste právě položil jeden dotaz, ale já bych ráda řekla, že takovéto podniky jako Amazon eh, říkají, eh, objednejte, můžete to poslat zpět, pokud to nebudete potřebovat. To znamená, že si myslím, že je to zodpovědnost samotného podniku, s jakým, jakým způsobem koncipují svoji vlastní reklamu. To znamená, že i o tom bychom mohli eh, přemýšlet, jestli to není z části i odpovědnost odpovědnost podniku. Ale to pravděpodobně není to, co jste chtěl říci. Ale mě to v té souvislosti prostě napadlo. Pokud nějaký podnik vyzývá k tomu, aby lidé hodně nakupovali a odůvodňuje to tím, že to, co člověk nebude chtít, co se mu nebude hodit, může zase poslat zpět, tak zkrátka ten podnik musí sám vědět, co dělá. A nyní mi dovolte, abych řekla ještě jednu věc. Mně se velmi líbí, že Evropská komise eh, předložila návrh eh, ke kolektivní náhradě škody. Já se totiž vůbec nedomnívám, že to poškodí malé a střední podniky, protože pokud tu budou sankce, pokud budeme mít sankce a pokud budeme požadovat náhradu škody od podniku, tak to bude až tehdy, až se nebudou držet pravidel, až nebudou dodržovat pravidla. To znamená, že pokud bychom tvrdili, že takováto pravidla jsou pro podniky něco škodlivého, tak se ptám, z jakého hlediska to tvrdíte? Z jakého hlediska o tom vůbec diskutujete? V minulosti jsme zažili některé příklady a já uvedu jeden z nich, který eh, se stal před pár lety a který je velmi výmluvný. Šlo o eh, o mobilní telefony a o vyzváněcí tóny. Někteří lidé omylem, aniž by to věděli, uzavřeli smlouvu. Oni vlastně ani tu smlouvu nepodepsali, ale údajně podepsali smlouvu a museli pak měsíčně platit 5 euro, 6 euro, 11 euro a já to vím naprosto přesně, protože můj muž byl jednou z obětí a bylo velmi těžké se z té smlouvy zase vyvázat, ale kvůli pěti eurům samozřejmě nikdo nebude podávat žalobu. Nicméně, pokud milion občanů bude muset platit 5 euro, tak už to bude dohromady 5 milionů euro, 5 milionů neoprávněného zisku eh, jedné společnosti na úkor ostatních. To znamená, že my bychom se měli snažit o to, abychom proti tomuto mohli kolektivně zakročit a aby tedy bylo pro občany vytvořeno právo na kolektivní náhradu škody. To si myslím, že je důležitá věc a proto se mi velmi líbí, že komise něco takového předložila, protože ono nejde pouze o takové skandály, jako je diesel. Jde i o takovéto eh, věci, kde se v podstatě nevyplatí eh, jít k soudu, protože to jsou malé částky. Ale když se to celé sečte a vynásobí počtem postižených, tak už jsou ty částky vysoké. A Podniky by se toho měly vyvarovat. Druhá věc, kterou chci zmínit, je právo na odstoupení od smlouvy. Já dávám panu Daltnovi naprosto za pravdu. Eh, moje frakce v žádném případě nepřipustí, aby tu bylo tedy právo na aby to právo na odstoupení od smlouvy o kterém občané vědí, se kterým počítají, aby bylo jakkoliv spochybňováno. Proč? Nejsou žádné důkazy, které by hovořily o tom, že je nějaká změna potřeba. Nejsou žádné důkazy, které by hovořily o tom, že by tu existovaly zástupy lidí, kteří eh, to zneužívají, kteří to využívají k tomu, aby z toho měli nějaký osobní prospěch. To znamená, že si myslím, že je Eh, velmi podivuhodné, že když někdo, kdo eh, tvrdí, že se zastává práv spotřebitelů, zároveň chrání eh, zločince. To, co jste řekl na konci, je prostě neslíchané, je to pro nás nepřijatelné a já nejsem ochotná připustit, aby takovýto lidé byli i nadále zváni k nám do výboru a říkali tady takovéto věci. Eh, jako říkal zástupce UEPMA, ranking, eh, ano. Samozřejmě je to tak, že v regále, v supermarketu, ta, to místo, kde je dotyčný výrobek umístěn, je ovlivněn tím, kolik za to daný obchodník zaplatil. To je jasné, ale můžete si udělat celkový přehled jako spotřebitel. Nicméně, nedávno se mi stalo, že jsem hledala menu nějaké restaurace. A ta restaurace se objevila na určité platformě. A teprve když jsem se dostala na vlastní webovou stránku té restaurace, eh, tak to bylo až ve třetím kroce a to si myslím, že to není, že to není v pořádku. I to musíme nějak řešit, protože díky tomu už nemáme v podstatě přehled. Jde o to, že musíte jít nejdřív do nejrůznějších obchodů, abyste si vůbec udělali srovnání, abyste tedy získali ten přehled, který chcete. A proto si myslím, že otázka rankingu a těch algoritmů, které se zatím skrývají, je velmi důležitá, že se tomu musíme věnovat. A proto ještě jednou eh, kladu otázku expertům. Jak se k tomu stavíte? Protože to je velmi důležitá otázka, kterou musíme řešit. Děkuji vám a nyní dám slovo panu Švábovi. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, děkuji eh, mnohokrát za pozvání na toto slyšení a děkujeme eh, všem panelistům, eh, kteří zde pohovořili a také eh, jste se podíleli tenkrát na problematice digitálního obchodu a musím říci, že jakožto zpravodaj mohu říci, že se toho hodně podařilo a ta um, otázka um, práva na odstoupení, tak si myslím, že s tím nebyl problém a nemyslím si, že takové Eh, taková legislativa, která je velmi jasná, takže bychom to nějak měli omezovat. My jsme už tenkrát řekli, že eh, pouze pokud eh, spotřebitel ví, v čem spočívá jeho právo, no tak potom toho může využít. To se týká třeba i leteckých pasažerů, tam je málo pravidel a jsou velmi jasná a to tež platí u práva na odstoupení. A pokud nyní to začneme omezovat, tak si myslím, že neposloužíme věci. Je to něco, co dobře funguje funguje a e, kde jsme trošku pokročili v oblasti digitálního obchodu a e, že bychom to tedy nyní spochybnili. A když už jsem nyní tady, tak musím říci, že e, potřebujeme tuto věc sjednotit a musím říci, že se nám to do, také podařilo v případě ostatních otázek, tak abychom to měli proporčně Eh, uskutečnili a musím říct, že je důležité, abychom tuto eh, jednotnost eh, zachovali a v některých případech to nerušili. Ale musím říci, že v některých zemích v případě obchodů s tím máme problémy. Ale to neznamená, že by členské státy neměly jinou možnost kontrol. Proto je pro mě důležité, aby eh, experti, kteří k tomu mají co říci, tak aby řekli, že v případě, že v členských eh, státech se ví o nekalých praktikách a to se eh, objevuje v těch členských státech, tak zdali hned, když to zjistí na místě, tak aby se to potom i ta ochrana rozšířila na evropské občany. Děkuji a nyní Katrin Šále. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panelistům. Myslím, že to je opravdu užitečné eh, zamyslet se nad některými otázkami, jako je třeba transparentnost online trhu a přeshraničních porušení práva. Já bych eh, zmínila něk- konkrétní příklad a mě by zajímalo, co si o tom myslíte, a to je případ sekundárního trhu s eh, lístky, eh, kde je eh, možnost zneužívání evropské legislativy. A když si uvedeme třeba příklady, o kterých jsme hovořili s poslanci, třeba v případě spotřebitele, který chce třeba navštívit nějaké vystoupení v Londýně, a e, koupí si lístek za 6 tisíc e, e, liber, lístek, který by jinak stál méně. Nebo třeba italský úřad na ochranu hospodářské soutěže třeba objevil podobné případy. To znamená, musí existovat něco, Eh, jak řešit některé problémy, které, se, které by ehm, kdy je potřeba chránit spotřebitele. V tuto chvíli dochází k nepřijatelnému zneužívání což my nemůžeme akceptovat. Takže co bychom mohli udělat proti tomuto zneužívání? budeme se nad tím zamýšlet, eh, jak eh, přistupovat k tomuto přeprodeji eh, vstupenek, je třeba větší transparentnost, třeba jak vy jste zmiňovali ve svých prezentacích, nebo třeba kodex etik, etický kodex eh, ohledně poplatků, nebo nějaké restrikce a samozřejmě ty platformy sehrávají kritickou roli v, v, v, říkají, že se snaží prostě pomoci lidem sehnat vstupenky a někteří třeba to znáte z Velké Británie, kde je to opravdu velké téma. A Například 10 tisíc vstupenek bylo nakoupeno za tisíce liber, kdy jeden zákazník to stal za čtyři vstupenky čtyři tisíce liber na koncert Eda Šíra a to jsou věci, které by bylo potřeba řešit. To je prostě jeden příklad. A někdy takový příklad je výmluvnější než eh, dlouhé řeči, takže eh, děkuji vám za vaši prezentaci. Děkuji. A nyní vrátím slovo panelistům, aby mohli postupně zodpovědět položené otázky. Takže paní Klapstein. Děkuji. Samozřejmě nelze, nelze odpovědět, kolik lidí by nenakupovalo, ale právo na odstoupení od smlouvy eh, nahrazuje tu skutečnost, že si nelze zboží v obchodě vyzkoušet. Takže v každém případě k tomu není dostatek dát. Čili nejprve by se to muselo vyzkoušet a zjistit, co by se ekonomicky stalo v takovém případě. Já jsem chtěla zdůraznit, že to, co je nyní navrženo, pak budou spotřebitelé ztraceni, protože třeba už teď v Německu v rámci té veřejné diskuse, v roce, kdy v roce 2013 se měnilo právo na odstoupení od smlouvy, lidé diskutovali třeba o tom, kolik toho smějí vyzkoušet spotřebitelé, nebo jestli to můžou zkoušet víc než v obchodě a, a tak, čili to jsou problémy, které potom vedou k ještě větší nejistotě spotřebitelů. Mohu, mám odpovědět anglicky nebo německy? Dobrá. Co se týče historického vývoje práva na odstoupení od smlouvy, situace nyní je podle mého názoru situace perfektní. Spotřebitel se může rozhodnout pro brzké vrácení peněz to se vracím k tomu předchozímu stavu v Německu, ale když nechce, tak nemusí žádat peníze napřed. Může to prostě poslat a nemusí žádat o, o brzké vracení prostředků. A když jsem se koukala na to, kolik spotřebitelů využívá tu možnost toho brzkého vrácení peněz, málo spotřebitelů o to žádá, ale neodstraňovala bych to z legislativy pro ty případy, kdy tak chtějí učinit. A co se týče ekonomických aspektů, kdy Amazon likviduje zboží, to má ekologický dopad. ale to musí posoudit obchodník, jestli je pro něj eh, výhodnější to zboží prodat prostřednictvím platformy anebo ho zničit. ale samozřejmě tam dochází eh, v takovém případě k nákl- logickým mm, nákladům na dopravu. To, to jistě. Eh, to znamená i v případě vracení zboží, to znamená trojí cestu tak to jistě není ekologické. Dobře, tak to bylo z mé strany. Všechno děkuji. A nyní eh, nejdříve zodpovím otázku dvojí kvality. Já si myslím, když koupíte prací eh, prostředek nebo eh, sír ve státě 1, tak očekáváte, že tam ve státě 2 ten výrobek bude obsahovat stejné složení. A na balení zboží by mělo být, že tam třeba není palmový olej, a ne pro jaký trh je to určeno. Já si myslím, že na tom obalu by to mělo být e, zmíněno. A je to e, mělo by to mít jiný e, název, podle mého názoru. A pokud se tam napíše, že to je určeno pro ten konkrétní národní trh, anebo že tam třeba není palmový olej, nebo že tam není něco jiného. Yes, thank you very much. Děkuji. Pokusím se pokrýt většinu dotazů, když začnu s tím, co řekl eh, pan Dalton a co se týče toho pořadí a transparentnosti. Já si myslím, že pro spotřebitele je důležité, aby věděli, o jakou nabídku jde a kde. Když to porovnáme se supermarketem, to je eh, dobrá myšlenka, ale nefunguje to tak, jak jste o tom hovořil vy, pane Doltone, protože když jste to porovnával s tím, eh, kde je to umístěno eh, v regálech, protože svět online a offline, tak to porovnat nemůžeme. Jde o to, že když to srovnáte, tak to by mělo být tak, že jdete supermarketem a na těch eh, regálech eh, se postupně mění eh, cena podle toho, kdo tím supermarketem jde. Tak to je takové srovnání, které by se dalo použít pro to srovnání supermarketu s prodejem na internetu. A proto potřebujeme více transparentnosti a více informací pro spotřebitele, proč tam jsou ty specifické ceny a proč se tyto ceny stanovily. Pokud jde o pokuty, aby to bylo jasné, hovoříme o maximálních pokutách a komise stanoví, že tyto maximální sankce jsou k dispozici členským státům. Samozřejmě se jedná o případ od případu a můžou uvalit nižší sankci. Existuje tedy eh, řada kritérií, ty jsou povinné pro členské státy a tím eh, posoudí povahu eh, porušení, třeba jestli se to opakovalo a jiná hlediska, díky kterým se dá situace posoudit, třeba v případě malých a středních podniků Eh, kteří to eh, nedodržují. A potom tady byla otázka ohledně odpovědnosti, tedy ta sdílená odpovědnost, abych to vyjasnila, co tím chceme říci, že by to bylo pouze v případě některých eh, situací, v případě, že ten zprostředkovatel má dominantní pozici. A zde je potřeba říci, že pokud je tam dominantní pozice, na trhu, tak by bylo dobré, aby se zákazník mohl odkázat na platformu. Pane kolego Abino, vy jste hovořil o tom, že existuje eh, nárok na eh, kompenzaci ze strany prodejce, pokud došlo k poškození. Myslím, že to bylo mezi články 10 až 15 ve směrnici pro ochrany spotřebitele. Jednalo se o zharmonizované právo, které bylo zavedeno v roce 2011. Nebylo to v té staré směrnici, bylo to dodatečné právo, které dostali obchodníci a my jsme s tím nebyli příliš spokojeni. Ale to je Eh, právo, které mají obchodníci a nevím, proč to nestačí. A potom Eh, k tomu, co jste řekla, Catherine, eh, o tom, že se předprodávají, přeprodávají vstupenky. Je to velký problém pro spotřebitele. My už eh, jsme se obrátili dvakrát na komisi a na, síti, na síť CPS a na úřady pro ochranu spotřebitele. Začali se tím zabývat, ale nedošli do bodu, kdyby řekli, přistoupíme ke kolektivnímu řešení v případě těchto společností tak já si myslím, že by se měla eh, zavést určitá omezení, třeba zakázat určité praktiky, pokud se hromadně nakupují eh, vstupenky a potom se přeprodávají za mnohem vyšší cenu, tak to by se mělo zakázat. Ale my zatím se eh, zamýšlíme, jak by se to mělo učinit a připravujeme si v tomto smyslu určité úpravy. Ano, já mohu také Mohu odpovědět? Ano. Za prvé, reaguji na to, co řekl pan Dalton. Navrhuji, abyste se podíval na samotný text, eh, kde se hovoří o rozšíření porušení, protože v textu, v tom právním textu, není odkaz na rozšíření porušení. Je to tam velmi vágní. Eh, to je moje první poznámka. Potom, pokud jde o právo na odstoupení, já jsem nabil dojmu, že komise navrhuje přeskočit právo na odstoupení, ale tak to není. Právo na odstoupení bude nadále existovat. Jediná věc je, že v některých případech dojde k úpravám. A zde tedy nechápu, v čem spočívá problém. Máme údaje z roku 2007, belgický průzkum, a e, každý pátý spotřebitel ze sta přiznal, že nikdy neměl úmysl to zboží koupit, e, když nakupuje na internetu, takže každý pátý ze sta. Nebo pět e, osob ze sta. A potom mm, obchodníci si stěžují třeba nábytek. Nábytek se vrátí, Eh, protože byl eh, zakoupen za účelem zahradní party a potom se to vrátí obchodníkovi. To tež platí pro luxusní oblečení. Lidé jdou na party, pak to vrátí a nyní v Belgii se vrací nebo se vrátí mnoho televizí, protože po belgickém debaklu už se lidé na televizi dívat nebudou a tak dále a tak dále. Myslíte si, že je to čestné chování? Pokud koupíte nějaký výrobek, vy ho použijete a potom ho vrátíte? Já to považuji za podvod. A to je to, co chci říci, paní Gebhardt. To je podvod z mého hlediska. Jestliže vy jakožto spotřebitel používáte výrobek a potom ho vrátíte, tak zde musíme být opravdu upřímní. To je to, co chci říci a nechápu, že spotřebitelské organizace s tím to nesouhlasí. Podle mě to není čestné chování ze strany spotřebitele. A potom, co se týče práva na odstoupení, tak se musíme podívat na to, proč to bylo zavedeno. Ta logika zatím je, že prodej se ukončí, jakmile se dohodnete na zboží a na ceně v případě prodeje na internetu a také v případě prodeje eh, na dálku, třeba přes katalog, tak tam ten výrobek nevidíte. A jediný důvod pro právo na odstoupení je, že eh, zákazník si prohlídne ten výrobek, protože v kamenném obchodě si může to zboží prohlédnout. A to je to, a to všechno, co je nad rámec toho, tak to nerespektuje ratio legis, eh, pokud je o právo na odstoupení. Ehm, všichni říkají, že tady údaje nejsou, my k tomu máme údaje a my jsme eh, provedli konzultace eh, v našich členských organizacích a my si myslíme, že to je také hodnotné, protože když komise konzultuje organizace, a ty údaje, které e, poskytují a zohledňují jejich stížnosti. Pane Arimonde, vy jste hovořil, myslím, o Amazonu a o tom, že ničí zboží. Naše malé a střední podniky neničí zboží, ale zde musíme být upřímní. Koupíte nějaké zboží, kde je ten obal poškozený? Ne, když jste ve supermarketu, tak si vyberete jiné zboží. V případě, že obal je poškozený, tak to představuje ztrátu pro obchodníka. A systém vracení zboží, tak eh, to se týká mnoha případech velkých podniků. V e-commerce existuje velký problém vzhledem k tomu, že velké množství zboží se vrací. A samozřejmě to je nákladné na čas a na peníze a to musíme také zohlednit. A také nechápu, se používá tento argument ve smyslu, že chceme-li z našeho pohledu zlepšit právo na odstoupení, takže to byl, by bylo eh, na úkor internetového obchodu. Za prvé, proč je internetu, eh, prodej na internetu lepší než tradiční prodej? My jsme pro prodej na internetu, protože to považujeme za další výhodu pro malé a střední podniky, ale nemyslíme si, že by to bylo lepší než ty kamenné obchody. Neexistuje žádný důvod, aby kvůli těmto dvou, dvěma změnám by se prodej na internetu stal méně oblíbeným, protože opakuji, jedná se o zneužívání práva na odstoupení. A potom poslední dotaz. Nepamatuji si, kdo se na to ptal. Jednalo se o podobný prodej a jakým způsobem ty problémy může vyřešit chci být eh, upřímný, já nevím, v čem jsou ty problémy. Eh, ty problémy jsou pouze v České republice, tak eh, možná tam bych využil toho argumentu, že nemáme dostatek údajů, aby jsme mohli uznat, že tam ten problém je. Nejdříve tedy, než dáme slovo zpravodaji, dám slovo Evropské komisi. Slovo má tedy paní Rodriguez Galino a pan Piaditis, takže záleží na vás, kdo se chopí slova. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Pokud vám to nebude vadit, tak se krátce vyjádříme oba dva, nejdřív já. Velmi stručně poděkujeme za to, poděkuji za to, že jste zorganizovali toto složení, eh, slyšení. Děkuji také eh, panu zpravodaji eh, za to, že tedy stanovil ten harmonogram, který odpovídá i harmonogramu komise. Je potřeba, aby do toho byly zahrnuty ti ty nejdůležitější zúčastnění, zúčastněné subjekty. Já nebudu moci reagovat na všechno, ale dovolte mi, abych velmi stručně řekla, jaké jsou e, námitky v rámci tohoto omnibusu. E, za prvé jde o lepší prosazování práva spotřebitelů, díky návrhům, o kterých jste hovořili, to znamená sankce, individuální opravné prostředky a tak dále. Kromě toho se snažíme modernizovat eh, spotřebitelské právo tak, abychom dostáli požadavkům digitálního trhu, především pokud jde o platformy a jejich transparenci, eh, snížení zátěže především o u podniku právo na odstoupení od smlouvy, jeho Omezení není tedy vůbec populární v tomto výboru. Eh, některá pravidla se dají v té současné podobě jen těžko eh, prosazovat, například dvojí kvalita zboží nebo podobní obchod. To jsou jednotlivá témata, která tu byla zmíněna. A dovolte mi, abych zmínila ještě jedno téma, které zmiňoval takřka každý právo na odstoupení od smlouvy. Ráda bych jasně řekla, jaký má komise v tomto ohledu úmysl smysl. Nám jde o to, abychom vytvořili spravedlivou rovnováhu mezi vysokou mírou ochrany spotřebitelů a také konkurenceschopností podniků. To se týká především evropských malých a středních podniků, které nabízejí svoje zboží online. My stojíme plně za právem na odstoupení od smlouvy, ale zároveň se domníváme, že evropská legislativa ve své stávající podobě může být pro obchodníky příliš zatěžující. To znamená, že pravidla jsou složitá a mohou vést ke zbytečným sporům. To je situace eh, současného pravidla, které hovoří o tom, že eh, obchodník má, má povinnost převzít vrácené zboží a následně ho vystavit jako zboží z druhé ruky to může vést k velmi složitému procesu diskuzí a k velmi složitému dohadování. My tedy navrhujeme jednodušší, mm, jasnější pravidla, pokud jde o právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitelé už by to zboží neměli používat víc, než je nutné, pokud jde o jeho vyzkoušení No a obchodníci už nebudou mít tu povinnost vystavovat použité zboží za sníženou cenu. My jsme na toto téma mnoho, eh, tedy velmi diskutovali, jde o eh, data, zda jsou či není, nejsou k dispozici ale ráda bych zdůraznila, že v našem návrhu, který předla, předkládáme, eh, bychom se chtěli obrátit pouze na tu menšinu spotřebitelů, kteří eh, nejsou eh, čestní při využívání tohoto práva. Většiny zákazníků, kteří využívají ten, tohoto práva čestně, to znamená, že to, ten produkt si eh, vyzkouší stejně jako v obchodě, se to nedotkne. Slyšeli jsme, že by ta nová pravidla mohla vést k tomu, že obchodníci budou svoje postavení obchodní, eh, zneužívat eh,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 si myslím, že pokud někdo bude chtít ta pravidla zneužívat, tak prostě zákazníkovi peníze nevrátí, nezávisle na tom, jaká pravidla platí. A to je tedy eh, zneužití pravidel, tomu se snažíme zabránit i v tom novém návrhu. Eh, čestní obchodníci a já doufám, že velká většina obchodníků jsou čestní podnikatelé, budou ta pravidla respektovat a budou tedy činit maximum maximum pro dodržení pravidel také, aby zabránili narušení reputace, protože reputace je eh, při tom online obchodování naprosto zásadní. Pokud dostanete negativní hodnocení, tak to může mít naprosto zásadní dopad na vaši reputaci a na váš podnikatelský úspěch. Paní předsedkyně, několik poznámek se týkalo sankcí, způsobu eh, eh, kalkulace, jestli to má být na základě obratu a tak dále. My jsme se snažili podívat na eh, evropskou legislativu, především na GDPR a všechny ty mechanismy, které navrhujeme, to znamená výpočet na základě obratu, mimo jiné, tak Eh, musím říci, že některé z našich členských států mají dokonce ještě vyšší eh, Prahy, vyšší limity než ty 4%, které navrhujeme my. Pokud jde o dopad, který to bude mít na podniky, tak bych ráda řekla, že ten maximální obrat se týká na hm, pouze těch takzvaných dalekosáhlých porušování práva. To jsou to je tedy porušování práva, které bude předmětem eh, společného soudního sporu. Naše zkušenosti ukazují, že tyto spory se týkají takřka výlučně velkých společností. Není to věc malých společností. A následně dua, eh, dvojit, kvalita zboží. Prosím, mohla byste svůj uh, příspěvek ukončit, žádá paní předsedkyně. Bohužel tedy nemohu se vyjádřit ke všem otázkám. Dovolte mi, abych ještě na závěr řekla něco o dvojí kvalitě. Ráda bych konstatovala, že nechceme zakazovat uh, zboží, které, mají jin, eh, které má jiné charakteristiky. Eh, nám jde o výrobky, které se dostávají na trh jako identické a zároveň mají jiné vlastnosti. To je také eh, věc, kterou v tuto chvíli řešíme se společným výzkumným střediskem. Snažíme se zjistit, v čem jsou rozdíly, v čem jsou Mm, společné rysy toho zboží, ale naprosto jasně přiznáváme, že tu jsou produkty s jinými charakteristiky, charakteristikami, protože je to závislé na eh, vnitrostátní legislativě na preferencích spotřebitelů. To znamená, že eh, v tuto chvíli je to tak, že je možno tedy prodávat zboží různých charakteristik pod stejným jménem. Mohla bych pohovořit ještě o podobním obchodě a o individuálních opravných prostředcích, ale chápu, že bohužel na to není dost času a doufám, že tedy budeme mít možnost tyto záležitosti řešit ještě během eh, dalších diskuzí. Děkuji, děkuji. Eh, to eh, také doufám a Nyní tedy eh, má na závěr slovo pan zpravodaj. Děkuji, pokusím se být stručný. Zmíním tři oblasti. Za prvé, pane Hendrixi, já vám chci blahopřát. Vám se podařilo sjednotit paní Gebhardt a mě, což kdo zná historii tohoto parlamentu ví, že to je opravdu vzácný jev. Eh, já prostě opravdu nemohu akceptovat, co říkáte my jsme výbor spotřebitelů. My nevěříme, že spotřebitelé jsou podvodníci, jak naznačujete. Možná dochází k některým zneužitím, to uznáváme, pojďme to jaksi uvést v úvodních ustanovení, ale pokud stáhnete právo na odstoupení od smlouvy, tak jak by eh, potom eh, byli chráněni eh, poctiví spotřebitelé před nepoctivými obchodníky, protože oni by se potom vyhýbali eh, vracení eh, peněz i tehdy, kdyby tam byl skutečný problém. Takže to o to jde. Takže my jsme v podstatě všichni tady jednotní proti vašemu názoru. A takže to je první věc. Druhá věc, když se podíváme, kam to povede dlouhodobě, třeba diferencovat právní povinnosti a obchodní praktiky, protože jinak eh, to nejde podniky eh, říkáte, eh, mají aplikovat zákony a pravidla, která eh, spotřebitelé sami nemohou. Takže podniky dostávají nižší ceny než drobní spotřebitelé a některé jiné účtují vyšší ceny, protože poskytují lepší služby. Čili spotřebitel si může vybrat, jestli vybere ten levný eh, produkt, eh, za který zaplatí málo, anebo ten drahý produkt, za který ti bohatší spotřebitelé si mohou eh, koupit lepší služby. Takže i kdyby tam byla určitá míra zneužívání, tak jsem přesvědčený, že spotřebitelé musí věřit tomu, že když eh, nebudou ten nákup chtít, takže dostanou peníze zpátky. Ještě, co se týče dvojí kvality, ta odpověď, to je přesně to, čeho jsem se bál. Pokud je to rozdílné pro rozdílné trhy, jestli v jednom může být glukozový syrop a v druhém cukrová, cukr, čepný eh, cukr, tak to je přesně, myslím, opak toho, co my chceme. A co se týče eh, rankingu, to je široká oblast, eh, o které budeme diskutovat, ale jde o to, co vy jste říkal o supermarketech offline, to je přesně to, co se děje online. Když půjdete do Delvity v Bruselu, tak tam budou různé ceny za stejný výrobek než v Delvitě na venkově. Prostě účtují za to zboží jiné peníze z různých důvodů za stejné výrobky. A e, zatímco e, e, někde spotřebitel si může koupit něco za e, menší peníze, protože jinde to viděl za méně a to přesně funguje online jako offline. A to si myslím, že je právě ten hlavní rozdíl mezi námi a těším se na tu diskuzi, ale jen jsem to chtěl zmínit. A obecně já svou zprávu předložím příští týden, ji budu mít asi hotovou, těším se na e, naší spolupráci v nadcházejících měsících. Děkuji. Takže mnoho štěstí e, panelistům během letní pauzy a všem. Děkuji panelistům, děkuji komisi, zpravodaji, stínovým zpravodajům a tím můžeme ukončit tento bod na programu a přesunout se k dalšímu což jsou pravidla nebo eh, poz, eh, hodnocení pozměňovacích návrhů ohledně pravidel a postupů pro soulad s harmonizovanými právními předpisy Unie o výrobcích a pro vymáhání těchto předpisů. Spravodajem je Nikola Danty. Máte slovo. A to ty voji. Děkuji. Mm, paní předsedkyně, děkuji ve spole, eh, dobrý den ve spolek. Chci poděkovat stínovým zpravodajům i všem zaměstnancům, členům politických frakcí, poslancům a stínovým zpravodajům za všechnu tuto práci. Opravdu jsme se hodně snažili a podařilo se nám, myslím, dosáhnout textu, který bude eh, získá podporu. Je to dlouhý text, má to přes 60 článků, takže já bych dnes s vámi prošel ty hlavní Eh, aspekty a myšlenky tohoto dokumentu, které považuji za nejrelevantnější. A to jsou bohužel také eh, ta ustanovení, která jsou nejkontroverznější, nebo bylo potřeba na nich pracovat intenzivněji a déle. Včera na poslední schůzi stínových zpravodajů jsme se soustředili na tři poslední nejdůležitější body, a sice článek 2 pole působnosti, článek 4 ten se týká takzvaně zodpovědné osoby nebo referenční osoby a konečně článek o pravomoci vnitrostátních orgánů. Takže, když dovolíte, já bych pohovořil o těchto třech článcích více do podrobnosti. Takže pole působnosti nebo působnost. Na začátku už jsme si říkali, že by bylo nebezpečné působnost rozšiřovat a víme, že projednávané nařízení má za cíl pokrývat všechny předměty, které jsou předmětem harmonizace a některé pozměňovací návrhy počítaly s tím, že by se stahovaly i na neharmonizované výrobky a to se nám zdálo, že zachází příliš daleko. Nařízení schválené parlamentem v roce 2013 je stále ještě zablokované v radě, zatím to stále neprošlo, dokávat rada ne zaujme stanovisko, budeme o tom hovořit za chvíli. Víme, že je tu také problém vzájemného uznávání Eh, a, a odpovídajícího nařízení. Pan Stefani na tom pracuje a my nechceme, aby se tyto dvě mm, práce překrývaly, aby z toho byl problém s harmonizací legislativních textů. Naopak ale jsme projevili flexibilitu, co se týče částečného rozšíření některého obsahu, třeba všechno, co se týče cel od, roku, od článku 26 do, do článku 30 u harmonizovaných i neharmonizovaných výrobků, takže pak by bylo možné eh, jasněji kontrolovat výrobky, které vstupují na jednotný trh přes hranice, přes celnice. Článek 4. Další velmi významný článek ten se týká takzvané zodpovědné osoby, definované už v prvním textu, který předložila komise. Ta definice pak byla měněna, protože jsme dělali jazykové úpravy, ale taky jsme chtěli jasně říci a jasně definovat, jaká je odpovědnost této zodpovědné osoby. Je jasné, že cílem této odpovědné osoby bude Eh, zaplnit vlastně mezeru v odpovědnosti, která existuje v některých obchodních odvětvích. Mám na mysli především obchodování online. A u některých typů výrobků, které vstupují na trh, u nichž není žádný oficiální dovozce, který by měl jasně vymezené povinnosti, nebo v případě výrobků, které jsou odvozené Eh, z vnitřního trhu, jsou to evropské výrobky a tam za ně zodpovídá výrobce. Dovolte mi, abych vyjasnil jednu věc. Ve velké většině případů se nic nezmění, protože výrobky nebo spíš výrobce bude tím referenčním bodem, nebo dovozce bude odpovědnou osobou ale hodně se to změní v případě prodeje online, kde právě žádná zodpovědná osoba nefiguruje. A to bude tedy o záruku navíc, co se týče přístupu na jednotný trh, bezpečné zboží, zboží, kde bude evropská reference a osoba, která bude tím partnerem, proaktivním partnerem, tak jak to potřebují také dohledové orgány, aby bylo možné provádět hodnocení, vyjasnit určité pochybnosti, co se týče souladu zboží. Tak co se týče článků 7 a 8, to znamená partnerství a protokoly o spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem, to je velmi důležité. Chtěli jsme odstranit článek 7, protože v článku 7 jsme identifikovali, co si co vypadalo jako nebezpečné překrývání eh, platby ad hoc, anebo eh, plateb eh, on vůči orgánům, které by mohly vyvolávat střed zájmu. My jsme chtěli potvrdit silnou pozitivní spolupráci mezi dohledovými orgány pro dohled nad trhem a soukromými subjekty nebo osobami nebo združeními osob. S důrazem na nestranost, tak aby dohody mezi vnitrostátními orgány a těmito subjekty byly jasně strukturovány, aby všechna pravidla byla aplikovaná a aby to pomohlo spolupráci mezi vnitrostátními orgány, komisí a dotčenými podniky. Dále článek 14. Ten také vyvolal řadu diskuzí. Stále se to týká vnitrostátních orgánů. Myslím, že jsme dosáhli dobrého kompromisu v případě citlivé otázky ohledně pravomocí dohledových orgánů. Jsme přesvědčeni, že dotčené orgány mají mít dostatečné pravomoci, aby mohly efektivně eh, dohlížet a současně tyto pravomoci musí být přiměřené a musí eh, být přidělené za současného dodržování specifik vyplývajících z národní legislativy. A to také vyvolalo eh, živou diskusi na schůzi stínových stravodajů ta možnost zavřít eh, internetové stránky, to je eh, od H, to národní státní orgány mohou učinit pouze v, ve spolupráci s justicí. To znamená, jestliže je potřeba zavřít webové stránky, protože jejich výrobky nejsou v souladu, tak potom o rozhodnutí, o uzavření webových stránek musí rozhodnout příslušný soud nebo soudní orgán. Články 31 a 33 vytvoření evropské sítě dohledových orgánů pro dohled nad trhem. To si myslím, že je důležitý krok správným směrem. Bude potřeba, aby orgány pro dohled nad trhem v členských státech úzce spolupracovaly. V Evropě asi 500 orgánů pro dohled nad vnitřním trhem v 28 zemích, čili je to opravdu kontingent orgánů, které musí spolupracovat a to by pak umožnilo vytvořit evropský systém dohledu nad trhem. Takže když dovolíte na závěr, bych ještě doplnil, že je to důležitý návrh, je to návrh, který umožní garantovat, že všechny výrobky, které vstoupí na jednotný trh, budou v souladu s našimi normami. A je to jasné poselství pro boj proti padělkům, proti zavádění na trh eh, padělaných nebo eh, výrobků, které neodpovídají normám. Eh, normy, které přijímáme a které jsou čím dál příslejší, jsou nutné v porovnání eh, s trhem, který eh, podléhal starým normám před řadou let, eh, takže nepřijetí legislativního balíčku z roku 2013 vlastně umožnilo jasněji vidět, že je potřeba mít evropský systém dohledu nad trhem a systém, mechanismus efektivní tak, aby evropské podniky měly jistotu. Teď jsou předmětem dohledu a kontrol a na svém území mají určité styčné body, jsou trvalým předmětem dohledu a tak to bude garantováno, že podniky, které dovážejí ze třetích zemí, nebudou tak svobodné jako v minulosti, protože zatím nebyly předmětem dostatečných kontrol, když přiváděli na jednotný trh eh, zboží. A ještě jednou chci tedy poděkovat kínovým zpravodajům, všem pracovníkům a vím, že jsme opravdu odvedli spoustu práce, pracovali jsme efektivně, při hledání kompromisu. Některé ty body bylo opravdu těžké dojednat a budeme doufat, že se podaří dosáhnout definitivní schody, tak aby na první zářijové schůzi bylo možné to odhlasovat a že rakouské předsednictví se hraje určující roli, abychom mm, nalezli v radě e, pozorného partnera, abychom na konci našeho legislativního období měli systém dohledu, který, dá, u který udělá jasno pro podniky i spotřebitele. Děkuji. Takže ostatní poprosím, aby byli co nejstručnější. Takže za EPP pan Kara. Děkuji paní předsedkyně, pane zpravodaji, vážené kolegyně, kolegové. Já uh, jsem si nemyslel, že to uh, stihneme před letní pauzou, a tak abychom mohli hlasovat 3. září na výboru. Ale eh, všichni tomuto cíli přispěli a děkuji panu zpravodaji. Hovořilo se tady o e, tématech, o tom slavném článku 4. Já si myslím, že máme znění pro článek 4, e, který uspokojuje e, všechny jako obchodníky na internetu a zde tady o tom bylo hovořeno a my my eh, můžeme tedy, eh, i komise s tímto může souhlasit. Tak eh, tady stejně tak, tak, jak je to v návrhu komise, kde se hovoří o povinnosti, že by měl být odkaz na tuto osobu a my to definujeme a Tři věci jsou důležité. Orgány dohledu mají kontaktního partnera na úrovni Unie, referenční osoba e, má e, více povinností e, než pouze poskytovat informace, musí přistupovat k aktivním opatřením a pak tady není problém s otázkou s, s v případě výrobku Eh, a tímto jsme tedy vyšli hodně vstříc eh, obchodníkům na internetu. A potom se tady hovořilo o pravomocích a úkolech, tak jak je to v článku 14 a tam je náš kompromis pro mám je eh, důležité, aby co se týče pravomocí orgánu dohledu, eh, tak aby to bylo omezeno na soudní rozhodnutí. A potom eh, další oblastí byla oblast působnosti. Já bych býval si přál, aby to nařízení se netýkalo těch zharmonizovaných kategorií výrobků a to souvisí s pravomocemi orgány dohledu. Nejsem si jistý, zdali všechny členské státy eh, přistoupí k těmto opatřením a eh, co se týče tedy eh, vyrovnání pravomocí, co se týče nezharmonizovaných Eh, kategorií. To je jediná věc, eh, se kterou nesouhlasím a já si myslím, že eh, máme tedy ten cíl hlasovat 3. září a doufáme, že během posledního čtvrtletí tohoto roku se tím bude zabývat rakouské předsednictví, aby se tato problematika uzavřela. Myslíme si, že je to dobrý návrh a zaslouží si eh, eh, eh, velkou většinu, tak abychom měli dobrou vyjednávací pozici. Děkuji a nyní za EKR, prosím. Pan Dalton, děkuji paní předsedkyně. EKR e, podporuje modernizaci režimu dohledu nad trhem. E, nedávná e, problematika, co se týče modernizace, třeba co se týče homologace vozidel, tak to bylo vedeno ze strany zpravodajů EKR. Ale v případě tohoto návrhu máme Eh, určité obavy a máme k tomu pozměňovací návrhy. Pro nás je důležité, abychom eh, zjednodušili život eh, podnikům, ale stěžuje se tady úloha orgánu dohledu co je pro nás důležité, je ta referenční osoba v případě evropských a neevropských zemích a potom, co se týče zásahu orgánů dohledu a potom eh, to eh, zklamání eh, v případě řešení sporu, tak potom, co to bylo dohodnuto na plenárce, tak zase jsme se vrátili zpět. My se ptáme, eh, kolik těch návrhů vlastně potom bude fungovat v praxi, pokud je o vzájemné působení mezi legislativami. Je potřeba to prověřit eh, v rámci legislativy a my si myslíme, že to eh, naruší právní jistotu v jednotlivých odvětví. A závěrem bychom chtěli požádat pana zpravodaje a ostatní eh, stínové zpravodaje, aby se podívali na náš návrh EKR, pokud jde o EC eh, e označení. A mm, my jsme eh, o tom hovořili na schůzi stínových zpravodajů a myslíme si, že ta žádost by se měla udělat postupně podle výrobku a chtěli bychom požádat o podporu v případě této problematiky. Děkuji a pan Selimovič. Děkuji vám, paní předsedkyně. My podporujeme kompromisy, kterých bylo doposud dosaženo. Jsou tady určité detaily, které nepodporujeme, ale díky výbornému vedení pana Dantyho a také díky eh, spoluspravodajům si myslíme, že můžeme eh, dosáhnout kompromisu a brzo dokončit eh, toto téma. Já bych chtěl pohovořit o otázce působnosti. My podporujeme myšlenku rozšíření působnosti v abstraktních eh, eh, číslech, ale eh, my si myslíme, že víme, že rada s tím má problém, tak my si myslíme, že vzhledem k tomu, téměř všichni podporují toto téma, tak je důležité, aby to prošlo. A jediný jediné řešení je z, omezit působnost, kterou definovala komise. E, pokud bude k tomu pozměňovací e, návrh, aby se to rozšířilo, tak to podpoříme. Ale my, čeho se e, bojíme, to naše jediná obava je, že se to nestihne včas. Co se týče ostatních tematických okruhů, tak my Doufáme, že se dosáhne dohody, podporujeme kompromisy a opět eh, opakuji za, že děkujeme výborné práci pana Nikola Dantyho a stínových zpravodajů. A nyní za GUE Denis de Jong, eh, chcete se vyjádřit? Ne, mm, ne, ani ne, protože jsem byl v tomto velmi aktivní zde, takto z dálky. Ehm, tady jsme si vědomi toho, že se jedná o uvalování eh, povinností pro členské státy, ale myslím si, že to, co řekl kolega, takže to eh, vlastně odrazí tu naši eh, pozici, ale každopádně já v tom nejsem osobně zapojen. Marko, prosím, Culo, děkujeme panu Děkujeme za odvedenou práci panu eh, zpravodaji. My jsme samozřejmě nedospěli k dohodě ve všech bodech, ale já bych vám chtěl eh, připomenout, že je důležité, aby každý eh, výrobek, který bude na vnitřním trhu, tak bude bezpečný. Důležité je, aby existovala bezpečnost výrobku a také musí existovat dobrá hospodářská soutěž mezi výrobci. Vítáme zvýšení kontrol, lepší eh, dohled, také zlepšení koordinace mezi vnitrostátními orgány a orgány dohledu. A pokud se ty kontroly nebudou provádět stejně, eh, tak eh, potom by ta naše práce vyšla na zmar. Je důležité, aby ty kontroly byly stejné napříč Unii, pokud jde o četnost a kvalitu. Záměrem vždy bylo zajistit, že sankce eh, budou eh, přiměřené, pokud jde o to porušení. A samozřejmě mají za úkol eh, trestat, ale mají také mít odrazující účinek. My jsme také velmi rádi, že jste tady přišli s myšlenkou centralizované databáze pro vadné výrobky my si myslíme, že to je dobré, pokud chceme vědět, co se děje na vnitřním trhu a vědět, co se děje, abychom mohli chránit spotřebitele. Doufáme, že v budoucnosti budeme moct vyřešit otázku působnosti. Ano, v to doufáme. Protože my bychom také eh, přivítali prohloubení působnosti Eh, protože běžný občan neví, v čem spočívá zharmonizovaný výrobek nebo eh, nezharmonizovaný výrobek. Oni prostě chtějí bezpečný výrobek. A, a tak dosáhneme vnitřního, eh, vnitřního trhu dříve či později. A nyní pan Danty. Děkuji. Děkujeme. E, děkuji za e, tuto diskuzi. Určité body e, tady chybí ve zprávě. Ano, samozřejmě všichni se musíme vzdát určitých věcí, pokud chceme dosáhnout kompromisu. Takový je život. Ale já si myslím, že účelem je mít nařízení, které bude mít za účel harmonizaci. 77 eh, procent jsou harmonizované výrobky. Nikdo nemůže říci, že by se tato práce netýkala mnoha výrobků. Je to přes 70 eh, Pokud eh, budeme příliš perfekcionističtí, tak to třeba nedopadne dobře. Musíme být realisté. Musíme mít nařízení, které bude co nejlepší, to bude možné, tak abychom chránili spotřebitele, abychom měli nařízení, kde zavedeme spravedlivé podmínky pro Evropu a pro zbytek Evropy. Já doufám, že vyřešíme ty zbývající problémy a vím, že všichni budeme muset něco obětovat. To je nevyhnutelné, ale eh, doufám, eh, že to řešení pomůže Evropě a spotřebitelům. Eh, děkuji a tím můžeme ukončit tento bod programu a budeme pokračovat s dalším bodem Eh, programu, programu jedná se o projednání kompromisních pozměňovacích návrhů a jedná se o vzájemné uznávání zboží legálně uváděné na trh v jiném členském státě. Mm, děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Eh, toto je součástí balíčku zboží a Jedná se o správné eh, fungování trhu. Dostali jsme 260 pozměňovacích návrhů a já na základě toho jsem připravil přes 20 kompromisů. Prodiskutuje se to se stínovými zpravodaji na technických skluzích a doufám, že dosáhneme dohody a jsem eh, velmi rád, že se stínovými zpravodaji jsme se dohodli na společném textu eh, v případě velmi důležitých článků 4 a 5. Článek 4 se jedná o prohlášení o vzájemném uznávání. Tam se jedná o to, abychom pomohli podnikům, aby prokázali, že jejich eh, výrobky už splní požadavky v jiném členském státě a tím se může eh, zajistit eh, přezanční spolupráce a my podporujeme takovéto dobrovolné prohlášení, eh, čím se sníží administrativní zátěž. Článek 5. Zde se hovoří o posouzení zboží a přístup eh, na trh na základě eh, prohlášení eh, by se měl zamítnout v případě, že je ohrožen veřejný zájem. Jsem také velmi rád, že v tomto návrhu je Solvit, tak abychom měli účinné opravné prostředky a aby se znovu nastolila důvěra ve vzájemné hodnocení. Stávající mechanismus Solvit by se měl použít jako hlavní řešení. Tento návrh by měl posílit úlohu Evropské komise, co se týče vzájemného hodnocení v případě eh, poskytování stanovisek do sítě Solvit. Já rovněž navrhuji, abychom posílili přeshraniční spolupráci eh, eh, prostřednictvím koordinační skupiny, kde by byly zástupci z kompetentních orgánů a také by tam byla kontaktní místa z členských států pro výrobky. Ještě jednou děkuji kolegům za dobrou eh, spolupráci. Eh, budeme hlasovat na výboru IMKO 3. září a udělám eh, všechno pro to, abychom to měli i v trialogu a s rakouským předsednictvím jsem se snažil připravit trialog nejenom s komisí, ale i s radou a doufám, že tedy tento proces bude nadále postupně plynule pokračovat. Virginie. Děkuji a za SAD Virginie Rozier. Chtěla bych co možná nejsrdečněji poděkovat panu zpravodaji a jeho týmu, protože ta práce byla konstruktivní, probíhalo to všechno ve velmi otevřeném duchu vycházeli jsme ve velmi zajímavého návrhu komise, to znamená, že to byl poměrně dobrý základ. Nicméně jsme měli určité obavy, které se nám následně podařilo rozptýlit. Samozřejmě, že se nepodařilo zohlednit všechna přání, ale to je smysl kompromisu. Eh, Pan zpravodaj sám řekl, že zvlášť ožehavé byly články 4 a 5. My jsme chtěli respektovat smlouvy a příslušnou judikaturu a Hovořili jsme o tom, že řádné uvádění na trh nemusí znamenat automatické uznávání ve všech členských státech. Mluvili jsme také o tom, že je potřeba eh, zohlednit všechny zájmy. Eh, našli jsme kompromis, pokud jde o dobrovolné prohlášení o vzájemném uznání, což sice nevyřešilo všechny problémy, ale myslím si, že už to usnadnilo cestu vzájemnému uznávání a kromě toho bychom měli jasně stanovit, za, to, za co zodpovídají státní orgány. Potřebujeme mít tedy pravidla pro oznamování a to všechno musí být tedy jasně stanoveno ve smlouvě. Myslím si, že v tuto chvíli tedy máme dobrý základ eh, a já doufám, že díky tomuto návrhu bude možné zjednodušené vzájemné uznávání na základě důvěry. Ještě jednou tedy děkuji za velmi dobrou práci eh, panu zpravodaji za EKR, paní Emma McClarkin. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a Děkuji také panu zpravodaji a všem kolegům za práci, kterou jsme společně odvedli na této zprávě, která byla velmi konstruktivní. Navzdory politickým rozdílům se zdá, že všichni sdílíme stejné přesvědčení, Eh, pokud jde o ten nadřazený cíl, to znamená, že se snažíme snížit administrativní zátěž na eh, hospodářské subjekty. To všechno bychom chtěli jako parlament zajistit. My jako EKR jsme tedy vděční za to, že se nám podařilo eh, vyjednat tyto kompromisní pozměňovací návrhy. Nebudu popisovat naši detailní pozici. Eh, ráda bych pouze zdůraznila, že EKR podporuje současné zdění článku 4, 5 a 6. A pokud jde o článk NEC 10, o administrativní spolupráci, tak vy víte, že eh, tedy Eh, je to pro nás jasné, ale naopak eh, kompromisní návrh číslo 9 se u nás nesetkává s nadšením. Nicméně celkem za to můžeme tedy říci, že souhlasíme s tím celkovým zaměřením našeho textu a eh, budeme hlasovat pro text jako celek. Děkuji. A za Alde Morten Lokegaard. Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručný. Souhlasím s tím, co řekli kolegové přede mnou. Myslím si, že se nám podařilo vypracovat celou řadu dobrých kompromisních pozměňovacích návrhů, které podpoří eh, princip vzájemného uznávání, posílíme právní jistotu pro podniky. Eh, museli jsme učinit určité ústupky v duchu kompromisu, to je zkrátka život a Doufejme, že se to tedy eh, dobře odrazí eh, při trojstranných jednání s radou. Děkuji panu zpravodaji za velmi konstruktivní spolupráci. Myslím si, že to probíhalo bez jakýchkoliv komplikací, bez jakýchkoliv potíží a rád bych také poděkoval i ostatním stínovým zpravodajům a jejich týmu. Děkuji. Denisy, ne, dobře, nechcete se vyjádřit, to znamená, že předám slovo panu Štefancovi jako zpravodaji. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji svým kolegům, stínovým zpravodajům. Já si myslím, že naším společným cílem je zjednodušit a vylepšit ten proces. Doufám, že se, ten, že se to podaří díky tomuto eh, dokumentu. Myslím si, že celý ten proces probíhal velmi dobře a doufám, že to bude završeno úspěšným výsledkem. 3. září po, po eh, letní přestávce o tom budeme hlasovat. A tím už se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Eh, půjde o posouzení návrhu stanoviska, pokud jde o nekalé obchodní pro, eh, praktiky v potravinovém průmyslu a naším zpravodajem je Mark Tarabela, takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Převládá tedy široká schoda v tom smyslu, že existují nekalé obchodní praktiky v potravinovém průmyslu. Velké podniky mají výhody, malé podniky nevýhody, protože jejich vyjednávací pozice je slabší. Mají tedy pouze omezené možnosti, jak nabízet své zboží spotřebitelům a e, ekonomicky jsou tedy závislí na dalších částech dodavatelského řetězce proběhla analýza těchto nekalých praktik a příslušná škoda se odhadla na 10 miliard euro za rok. Určité členské státy tedy vydaly nová pravidla, díky nímž chtěli proti těmto nekalým obchodním praktikám bojovat a já si myslím, že je nejvyšší čas, abychom stanovili i pravidla na evropské úrovni. Vyzývali jsme komisi již delší dobu, aby tedy předložila příslušný návrh a náš uh, kolega Česák byl tedy zpravodajem od roku 2016. Nyní tedy jsme s návrhem eh, komise ve skrze spokojeni a mně připadá být důležité, abychom eh, tedy tento návrh zakotvili i do toho zemědělského kontextu. A taky víte, že jsem členem výboru zemědělského a články 4043 eh, smlouvy jsou naprosto k věci, protože se jedná o zajištění odpovídající životní úrovně zemědělské populace a navýšení její produktivity. Takže stabilizovat trhy, to potřebují garantovat e, bezpečnost zásobování, ale také garantovat rozumné ceny pro spotřebitele. A jsem také poměrně spokojený s návrhem komise, ale i přesto samozřejmě lze si představit určitá zlepšení, například rozšíření působnosti ve třech oblastech a vím, že s rozšířením působnosti je problém pro některé hospodářské subjekty, o tom budeme samozřejmě diskutovat. A e, co se týče toho rozšíření, jedná se o rozšíření o zemědělské produkty tak, aby byli všichni dodavatelé chráněni, včetně e, výrobců zemědělské produkce, které e, nejsou určené pro Eh, lidskou spotřebu, třeba eh, krmiva, produkci krmiva. Dále by se měl eh, toto rozšířit na celý řetězec zásobování a zakázat nekalé obchodní praktiky ve prospěch všech nakupujících a zákazníků, aby se Um, ochránili ti nejzranitelnější, kteří nemají možnost eh, jak si smlouvat. A eh, omezit to pouze na některé hospodářské subjekty, tak to není eh, rozumné, protože jestliže nějaká praktika není vhodná, pak to není vhodná pro nikoho, pro velké, malé ani střední a je potřeba jak si zajistit lojální vztahy. A dále by se rozšířila působnost na všechny kupující kupující, kteří nakupují a prodávají na vnitřním trhu i eh, tehdy, kdy jsou usazeni mimo eh, evropský trh a to zase chrání ty nejzranitelnější. Další věc, to je definice nekalých praktik, která je poměrně široká, aby mohla pokrýt veškeré praktiky, které existují. A to se mi zdá nutné. Je třeba zdůraznit nerovnováhu mezi stranami. A třetí věc, Eh, ta eh, myšlenka černého seznamu, to znamená zákazu a šedého seznamu, eh, kde by nedošlo k zákazu, jestliže by to nebylo závazně, nebo by, pokud by to nebylo tedy uvedeno ve smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím, pak je to dobrý přístup. Na černý seznam by měl být zákaz uzavřít Eh, písemnou smlouvu nebo, nebo zákaz odmítnutí poskytnout podmínky prodeje, ale třeba na šedém seznamu zákaz prodeje se ztrátou, kromě třeba eh, prodeje eh, věcí po skončení trvanlivosti, déle než dva dny, ehm, protože eh, jestliže supermarket chce mm, prodat zboží, které už zítra neprodá, tak ho taky jako zdravý rozum velí, že by to mělo být možno, aby se neplýtvalo. Eh, dále, za čtvrté, eh, Dodavatel by měl mít možnost obrátit se na orgán to, té země, kde podniká. A tento orgán má mít za povinnost stížnost předat v kompetentním státu nakupujícího, protože v zájmu dobrého fungování vnitřního trhu musí orgány prostě dělat si svou práci a muset se obracet na orgány, byť sousední země je často brzdou při eh, podávání stížnosti. Takže tento vnitrostátní orgán by měl usnadnit ten kontakt. Za páté navrhuji nový článek ohledně využívání zprostředkování v případě sporu protože spíš než špatný soud je lepší dobrá dohoda. A takže eh, mimosoudní eh, vyřešení sporu by mělo být eh, jaksi favorizováno. A poslední, věc. Chtěl bych, aby vznikla vyloženě síť pro boj proti nekalým obchodním praktikám, mechanismus koordinace um, orgánů, které dohlíží na tuto aplikaci, aby uh, eh, zajistil lepší koordinaci mezi kontrolními orgány, vnitrostátními i evropskými, v oblasti zásobování, aby informace o těchto nekalých praktikách eh, se mohly pohybovat. Vím, že lhůta pro podání poslaneckých návrhů je krátká, je to zítra v poledne, ale eh, doufám, že vás to nebude brzdit, i když samozřejmě taky doufám, že jich nebudou stovky. Měli jsme málo času, já jsem udělal výjimku ze svého pravidla, které aplikuji už skoro 15 let v tomto parlamentu a sice, že hovořím a píšu svou mateřštinou pochopitelně, protože Právo hovořit svým mateřským jazykem je v demokracii základním právem, ale předložil jsem tu zprávu pouze v angličtině, protože pospícháme a e, tím se to e, usnadní a chtěli bychom to ještě během tohoto legislativního období dokončit, protože Ehm, jak si přijímat eh, zákony na konci volebního období. Dobré, jestliže by se nám to podařilo ve výboru odhlasovat v září, tak eh, v listopadu, v prosinci by mohly proběhnout dia, trialogy a ještě během rakouského předsednictví, což bychom to mohli ukončit, protože při mm, mém eh, chápání a cítění se zemědělci, jestliže bychom mohli pomoci nejslabším článkům řetězce bojovat proti nekalým praktikám, tak bychom to měli udělat. Je to, myslím, krásný dokument. Já jsem moc rád, že jsem to ve své frakci dostal a děkuji koordinátorovi, mému zlatému kolegovi Verdi, protože to budeme muset eh, s velkou silou eh, prosadit a já se těším na vaše názory v této věci a těším se na optimální spolupráci. Merci beaucoup, Mark. Eh, Děkujeme, Marku. A nyní tedy stínoví zpravodajové a nejprve Colin, paní Colin Lagen za EPP. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala našemu zpravodaji panu Marku Tarabelovi za jeho velmi eh, rozsáhlý návrh zprávy. Nicméně ten celkový přístup eh, bych ráda kritizovala. Eh, jak je možné, že tedy máme představit naše pozměňovací návrhy, když nám teprve dneska pan zpravodaj představí ten návrh zprávy a zítra do 12 hodin máme předložit pozměňovací návrhy. Eh, já si myslím, že tady, tady by mělo platit právo na překlad. Mm, mm. Podařilo se tedy sepsat velmi důležitou a rozsáhlou zprávu, která zmiňuje nejdůležitější aspekty. S mnoha věcmi souhlasím, v jiných oblastech eh, to podle mě jde příliš daleko. Pokud jde o oblast působnosti, tak byste ho rád otevřel ve třech směrech. Já s tím já souhlasím, že by tam neměly eh, spadat pouze Eh, potraviny eh, a eh, k lidské spotřebě, ale také další druhy potravin. Pokud jde o Eh, výrobce, producenty, kterých se to týká, tak já eh, souhlasím s vámi v tom, že nekalé praktiky se nedotýkají pouze malých a středních podniků, ale já si myslím, že velké hráče bychom tady neměli zahrnovat, protože ty mají jiné struktury, jak se bránit proti nekalým eh, obchodním praktikám. Proto tedy předležím nový, jiný pozměňovací návrh. I pro mě je tedy omezení na malé a střední podniky příliš příliš úzké. Myslím si, že bychom eh, měli do toho eh, zahrnout i takzvané midcapy, to znamená společnosti se střední kapitalizací. Pokud jde o nekalé obchodní praktiky, tak tady, mi jde, tady je podle mě příliš eh, nebo jí zachází příliš daleko to zavedení generální doložky. Já si myslím, že komise by po třech letech měla prověřit, jestli seznam v, se, eh, v článku 3 je tedy potřeba eh, změnit a případně předložit návrh. Další věc je potřeba zaručit, aby vnitrostátní orgány mohly reagovat na anonymní požadavky a k tomu předložím příslušný pozměňovací návrh a v tomto smyslu se tedy těším za velmi, na velmi dobrou vzájemnou spolupráci a už nyní nám všem přeji velmi pěkné pěknou polední, eh, letní přestávku. Děkuji. Eh, za EKR vystoupí pan Česák. Prosím. Te, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji i panu zpravodaji a stínovým zpravodajům EKR vítá skutečnost, že Evropská komise je i nadále aktivní pokud jde o boj proti nekalým obchodním praktikám na společném trhu. Koordinace těchto aktivit je stěžejní, protože je to zároveň jediný způsob, jak eh, zavést efektivní nástroje, které by eh, odrazovaly neetické obchodníky. My, eh, my tedy jsme byli zapojeni nebo já jsem byl zapojen do legislativní činnosti, pokud jde o nekalé praktiky zaměřené eh, vůči spotřebitelům a proto se o to velmi zajímá. Pokud jde o to stanovisko, tak podle našeho názoru to jde správným směrem. EKR tedy vítá to, že, byl rozšířen, eh, že bylo rozš, byla rozšířena oblast působnosti i na zemědělské výrobky. Souhlasím s panem zpravodajem. Myslím si, že zemědělské produkty by měly mít stejnou ochranu jako ty výrobky nebo produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě. Kromě toho souhlasíme se článkem 4.1 a příslušným pozměňovacím návrhem, který hovoří o tom, že je potřeba tedy předložit e, žádost dotyčnému orgánu ve členském státě, pokud, kde tedy eh, dotyčný dodavatel sídlí. Souhlasíme také s článkem 6 a příslušným pozměňovacím návrhem, kde je řeč o zprostředkovávání, o mediaci, o tom už hovořili kolegové přede mnou. Jsme velmi rádi, že celkový směr pozměňovacích návrhů jde stejným směrem jako samotná směrnice. E, to znamená, že je potřeba tedy doplnit nařízení, která jsou platná ve členských státech. Samozřejmě, že členské státy mohou jít ještě dál, mohou zavést ještě přísnější pravidla, pokud chtějí svoje spotřebitele chránit před nekalými obchodními praktikami, ale máme určité pochybnosti, pokud jde o návrh vytvoření sítě sítě eh, pro koordinaci. My jsme eh, poměrně skeptičtí. Nejsme si jistí, jestli by ta dodatečná skupina, dodatečná instituce nepředstavovala pouze další administrativní eh, překážku. To znamená, že my jako EKR předložíme pozměňovací návrh. Já vím, že ta lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší velmi záhy, že je velmi krátká, ale přesto se k tomu tedy vyjadříme a Jde mimo jiné také o, tu, o to podávání eh, žádostí, o tom už hovořili kolegové přede mnou E, mimo jiné jde o podávání mm, žádostí nebo požadavků u e, výrobku s krátkou dobou trvanlivosti. E, těšíme se na další spolupráci a doufáme, že se nám podaří z toho vytvořit co možná nejlepší kompromisní text. Děkuji a za ALDE promluví pan Selimovič. Ano, děkuji paní předsedkyně a dovolte mi, abych nejprve poděkoval panu Tarabelovi za jeho návrh zprávy. Eh, také za to, jakým způsobem přispěl k naší diskuzi. Mnoho kolegů přede mnou eh, řeklo, že tedy podporujeme eh, ten dokument jako takový. A otázka, kterou budeme muset v nadcházejících týdnech řešit, zní, jaký, jaké praktiky je potřeba řešit na evropské úrovni, protože některé praktiky už jsou řešeny na vnitrostátní úrovni. Myslím si, že komise předložila velmi vyvážený dokument, že zvolila vyvážený eh, přístup, konstatovala, že tady jsou velké rozdíly ve vyjednávací síle, ve vyjednávací pozici jednotlivých aktérů. Eh, tím nejslabším článkem jsou jednotliví výrobci výrobci, kteří jsou tedy ve velmi zranitelné situaci a často jsou předmětem nepřiměřeného obchodního tlaku. To znamená, že eh, komise eh, navrhuje zákaz určitých nekalých praktik, například eh, se to týká žádosti o předběžnou platbu nebo požadavku objednávku na poslední, eh, na, na objednávku na poslední chvíli. Já tedy tento přístup pože, eh, podporuji, podporuji, protože to povede k tomu, že tady vytvoříme rovné eh, podmínky. A to by také mělo být naším základním cílem. Budu se možná lišit od některých kolegů, kteří budou předkládat pozměňovací návrhy. Ve dvou věcech. Za prvé, rozšíření oblasti působnosti. Vítám diskuzi o tom, že bychom tedy oblast působnosti mohli rozšířit na různé jiné dodava- dodavatele, ale eh, nechci, aby to zahrnovalo celý dodavatelský řetězec. Jak už jsem řekl, cílem tohoto návrhu je, abychom chránili ten nejslabší článek dodavatelského řetězce, to znamená ty malé eh, sektory na začátku řetězce, malé zemědělce. Pokud budeme v tuto chvíli chránit všechny, tak eh, Zkrátka ta celková hladina moře vzroste, ale nejslabší eh, článek zůstane slab, nejslabším článkem. To znamená, že se v posledku nic nezmění. Eh, proč bychom eh, měli chránit například Nestle, když stejně bude stále silnější a při vyjednávání se zemědělci. Pokud tedy chceme, aby měli ty subjekty rovné podmínky, tak musíme naši podporu soustředit na ty nejslabší subjekty. To je první věc. A druhá věc. Komise navrhla to, aby se zakázaly ty nejnižší praktiky, například, eh, nebo já s tím tady souhlasím, ale Eh, kromě toho se tu zakazuje GBC mezi dodavatelem a eh, kupujícím ze zásady. Já si myslím, že to, jak to funguje ve Francii, je úplně jiné než ve Švédsku a třeba to vůbec není problematické. To znamená, že nevím, proč by se to mělo stát součástí celoevropské legislativy. Já si myslím, že Evropská eh, unie by měla vydávat legislativu tam, kde to přinese přidanou hodnotu, ale já nevidím přidanou hodnotu v tom, že budeme zakazovat nějaké eh, praktiky, eh, ve členských státech, které v dotyčných členských státech za nekalé obchodní praktiky považovány nejsou. Eh, seznam komise 4 plus 4 UTPS je pro mě naprosto v pořádku. Eh, UTPS na národní úrovni eh, by tedy neměly být schodně považovány eh, nebo posuzovány na evropské úrovni. A já ve svém pozměňovacím návrhu eh, zdůrazním, že UTPS by měly být na eh, národní úrovni nebo na evropské úrovni považovány za UTPS, pokud je tak bude hodnotit 10 členských států. Předložím tedy příslušné pozměňovací návrhy a ještě jednou bych rád poděkoval panu Tarabelovi za jeho koordinaci. Děkuji vám. A nyní pan Šot. Děkuji. Návrh komise, eh, který se týká nekalých praktik v zemědělství a potravinovém řetězci, vítáme. Vzhledem k tomu, že nerovnováha moci v dodavatelském řetězci vede k nejistotě, přímové nejistotě u dodavatelů plítvání potravinami, nízké, u, normě, no, nízké úrovni kvality potravin a tak dále. Proto my vítáme návrh komise a myslíme si, že je potřeba některé věci ale ujasnit. Za prvé, eh, působnost návrhu by, se, by měl zahrnovat zemědělské produkty eh, i ty, které nejsou určené pro eh, lidskou výživu. Také jsme toho názoru, že by návrh měl pokrývat všechny operátory a ne se zaměřit jenom na některé. Pokud je určitá praxe považovaná za nekalou, tak mají mít všichni možnost podat stížnost. Eh, a mají, má být možnost Ehm, s takovými praktikami bojovat na všech úrovních. Měl by tam být celkový zákaz UTPC a je třeba uvést, co se de- definuje, jak definovat, co je to UTP. A je eh, taky předložíme pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Co se týče prosazování Eh, nebo ty dohledové orgány a mechanismy spolupráce, ty by měly vzniknout a spolupracovat, aby řešili přeshraniční případy efektivním způsobem. Dohled ze strany komise v rámci koordinace by zajistil, že taková spolupráce bude opravdu implementována. Hlavním cílem je zajistit konzistentní implementaci této směrnice aby eh, nemohly opera- eh, subjekty eh, se vyhýbat svým povinnostem tím, že v některých zemích budou mít nižší režim v důsledku UTP. Dále pak měla být stanovena společná metodika pro výpočet sankcí a co se týče pozměňovacích návrhů pro posílení povinnosti Eh, těšíme se na eh, to, že zpravodaj a stínoví zpravodajové tento text dodělají kon, prostřednictvím konstruktivních pozměňovacích návrhů. Děkuji. A Denis Děkuji. Děkuji také zpravodaji. Urazili jsme dlouhý kus cesty. Při předchozí diskuzi jsem hovořil o symbolické legislativě, pro kterou moc nejsem a parlament potom velkou většinou rozhodl, že potřebujeme někdy takový typ legislativy. Nicméně já myslím důležité je, aby to fungovalo a platilo a pomáhalo malým výrobcům, takže nemám problém s rozšířením eh, na zemědělské výrobky obecně, ale drobní malí výrobci jsou těmi, které tady chceme chránit. Nemá smysl eh, chránit Unilever nebo Nestlé. To nebylo cílem od začátku. Takže nejsem pro rozšíření působnosti nad rámec malých a středních podniků a, a případně midcapu. Ale musíme si být vědomi toho, že to děláme pro malé výrobce. A pokud z toho vycházíme, tak pak jim opravdu můžeme být nápomocní. Mám připravené pozměňovací návrhy, které budou snadno srozumitelné, ale předložit pozměňovací návrh pro Nestlé, aby jejich smlouvy byly dobře srozumitelné, to je divné. Takže působnost je důležitá, ale neměli bychom zacházet příliš daleko. Ne, ne, nezdráhal bych se jaksi obecně, ale v, v právním smyslu zahrnout kupující, eh, z, eh, kteří se nachází mimo EU, já nevím, jak by to fungovalo právně. Jestliže třeba když se podíváme na americkou extrateritorialitu eh, amerických dodavatelů, a jak to vidí zpravodaj, jestli existuje nějaké právní stanovisko k tomu. velmi, velmi důležité je eh, dát tam článek 6a o zprostředkování a mimosoudní vyrovnání. To si myslím, že eh, je velmi důležité a to je, to je velmi pozitivní a vítaný dodatek. To bychom měli podpořit. Děkuji. A než vrátím slovo zpravodaji, chci dát slovo Omlouvám se, ještě András Šváb chce vystoupit. Děkuju. Nebudu mluvit dlouho, ale chci říci, že pro mě, ačkoliv mám velmi dobré pracovní vztahy s kolegem Markem Tarabelou, který má italské jméno a francouzský jazyk, z důvodu rychlosti jsme akceptovali, že, Angl- že i v době Brexitu prostě to použijem anglicky, takže kolega eh, Tarabela chce možná Brity vrátit zpátky, to se mu asi nepovede eh, se za, s prosazením angličtiny jako jediného pracovního jazyka, ale mm, mm, jinak bychom museli eh, dva týdny dát si navíc. A to, no, tak je to jeho stanovisko možná, že bychom ty Brity přece jenom přetáhli zase zpátky. No, uvidíme. A za druhé, jeho zpráva má dobré nápady a, a už to tady taky zaznělo. Budeme se maximálně snažit nalézt vyvážené kompromisy. Mm, vlastně to bude řešit těsně před eh, evropskými volbami a pro EPP si myslím, bychom neměli eh, zamítat to, co bylo navrženo. Nicméně prakticky všichni řečníci na příč politickým spektrem zmínili ro, eh, působnost. Já mám rád všechny ty firmy, které tady byly jmenovány. Každá má jinou nabídku a ve volné na volném trhu si má mít možnost spotřebitel vybrat, co chce. Takže by měli mít eh, stejné šance a měli by být stejně chráněni eh, ale mohlo by se diskutovat o tom, jestli evropská formulace nebo definice pro malé a střední podniky, jestli odpovídá tomuto trhu, ale eh, jinak eh, se obávám, že to je pochybné. Ale mám, mám další otázku, která se týká ekonomické nerovnováhy, to je velice vágní pojem. figuruje v tom Markově návrhu. Těch nerovnovách je mnoho, ale je těžké to použít jako právní termín pro eh, sestavení černého seznamu. Takže to, co my tady děláme, aby byl, je potřeba zajistit, aby to bylo opravdu aplikováno a aby nedocházelo k další nerovnováze mezi právníky a firmami a my nechceme přidělávat práci podnikům eh, tím, že bychom přijali nejasnou legislativu. Děkuji. Děkuji a nyní bych dala slovo Evropské komisi panu Morelli, který je náměstek DG Agri. Děkuji. Děkuji výboru i panu Tarabelovi za velký pokrok, který eh, s tímto dokumentem dosáhli. Tím se zvyšuje naděje na přijetí dokumentu před koncem mandátu, což je cílem nejenom komise, ale i členů výboru Agri, jak jsem včera od nich tady slyšel. Mm, tento dokument reaguje na usnesení Evropského parlamentu z roku 2016, eh, které prošlo šestisty hlasy eh, na plenárce, čili velkou většinou. IMKO bylo příslušným výborem, takže opravdu reagujeme na něco, co vlastně vzniklo z Evrops- v Evropském parlamentu. E, pečlivě studujeme pozměňovací návrhy, které navrhl zpravodaj. V této fázi bych se soustředil jenom na pár pozměňovacích návrhů, které nás zvlášť zaujaly, protože se značně liší od návrhu komise. Náš návrh e, vycházel z velice důkladné analýzy dopadů, proto jsme přesvědčeni, že takové změny by také měly být nějakým způsobem podloženy další analýzou. První věc eh, je tedy rozšíření působnosti. Návrh pozměňovací návrh navrhuje, aby všichni operátoři v řetězci bez ohledu na velikost byli pokryti. Nevíme, jestli existuje nějaký důkaz o tom, že je to nutné, Některé případy, které by takto byly pokryté, tady byly zmíněné a je potřeba e, se ujistit, že to nepřeženeme s ochranou operátorů, kteří ochranu nepotřebují, protože jsou sami silní dost. Druhá věc je obecné ustanovení zakazující veškerá UTP e, s velice širokou definicí UTP, jak je to eh, uvedeno v pozměňovacím návrhu zpravodaje. Já bych chtěl zdůraznit, že komise ve svém návrhu eh, navrhla minimální harmonizaci ustanovení protože už ve 20 zemích k tomu legislativa existuje a my bychom chtěli do této legislativy zasahovat co nejméně, jenom opravdu vnést nové eh, prvky tam, kde to je nezbytné. Takže tento pozměňovací návrh by znamenal plnou harmonizaci otázky UTP a to bychom měli důkladně promyslet, jestli to vůbec je potřeba. A mohlo by to vyvolávat pochybnosti, co se týče právního základu, to znamená článku 43, ten se týká zemědělství a farem. A čím více zahrneme přek, eh, jaksi obchodníků a obchodníků a překupníků, tak tím více se vzdalujeme od tohoto právního základu a měli bychom se ujistit, že až tento akt bude přijatý, a že bude co nejbezpečnější i v případě sporů ještě několik UTPs, které navrhuje zpravodaj k zahrnutí a sice přeprode, prodej se ztrátou. Já trošku bojuji eh, s tou definicí, kdo prodává komu. Jestliže je to eh, prodej se ztrátou v maloobchodě, tak si myslím, že to není součást UTP ve smyslu návrhu komise. To je spíš, to má dopad spíš na ochranu spotřebitelů a mělo by se to řešit v, v rámci příslušné směrnice. Druhá věc je za, zákaz nebo, nebo zákaz odmítnutí písemné smlouvy. Ve společné organizaci trhu nařízení máme poměrně peč, podrobná pravidla ohledně možnosti požadovat písemnou smlouvu. Takže nevím, jestli navrhovat toto dvakrát a jestli budou plně v souladu a jestli opravdu potřebujeme ještě další pravidla. Třetí věc se týká nepřirozeně nízkých eh, transferových cen, což souvisí s kompilací trhu na, eh, ceny na základě nákladů výrobců. Já, já si myslím, my obvykle říkáme, že společná zemědělská politika je zaměřená na trh a tady zavádíme nový pojem v tom smyslu, že společná zemědělská politika by fungovala jinak, že bychom cenu stavěli na základě nějakých nákladů, které by v rámci nějakého řízení musely být stanoveny. To si myslím, že je potřeba promyslet, než se to dá do nějakého právního aktu. A v tomto kontextu chci říci, že minimální harmonizace, kterou jsme navrhli, umožňuje členským státům jít nad rámec evropské legislativy, pokud to budou považovat za nutné, čili tam členské státy mají spoustu příležitostí ve svém specifickém kontextu, tam, kde je nějaká potřeba eh, doplňovat další eh, praktiky k zakázání, tak to mohou udělat. A poslední věc, je, koordinova- je proces koordinované aplikace. Někdo ze stínových to tady uváděl. Naše první reakce je taková, že by to mohlo vést k výraznému nárůstu administrativní zátěže jak pro členské státy, tak ale také pro komisi studovat ty jednotlivě definované úkoly, které by komise musela v tomto kontextu odvést. My jsme v našem návrhu Eh, navrhli jakousi síť eh, orgánům pro vymáhání práva, aby se jednou za čas sešli, vyměnili si osvědčenou praxi a myslíme si, že v této fázi by to stačilo na podporu spolupráce mezi všemi zapojenými do toho procesu. Těšíme se na další diskuse, které tady budou pokračovat a mm, jsme připraveni na další technické diskuse a, a pomoc a opakuji, že naším cílem je udělat maximum pro to, aby směrnice mohla být přijata do konce tohoto eh, legislativního období. Děkuji. Final words by... A děkuji a nyní závěrečná slova pana Marka Tarabely. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci odpovědět eh, pánovi z komise. Možná ho to překvapilo, ale eh, když hovořím o výrobních nákladech, tak eh, jako původně zemědělec vím, že čím více se zaměřujeme na trh, a to už běží několik volebních období, čím více se soustředujeme na trh a ty trhy deregulujeme, opouštíme regulaci výroby, otevíráme bez ochrany některá klíčová odvětví, prostřednictvím tohoto volném eh, obchodu a ceny klesají a není normální, že mléko, cena mléka, která se platí zemědělcům už asi dva roky, je pod výrobními náklady. Občas trošku vystoupá, ale nedosáhne toho. Takže prodávat eh, se ztrátou eh, je Eh, nekalé, takže zemědělci by taky měli mít právo prodávat ne se ztrátou. Takže eh, já oceňuji, že říkáte, že to obrací tu perspektivu, protože mě se prostě zdám v zemědělství, víte, co říkám v zeměděl, ve výrobu, ve mm, zemědělském výboru, zdá se mi, že prostě to stojí na hlavě a měli bychom zajistit určitou rovnováhu a spravedlnost pro zemědělce prostřednictvím eh, mechanismu, který samozřejmě je snažší spočítat, než v terénu prosadit, ale je nový. Někteří kolegové hovořili o síti pro boj proti nekalým praktikám. To není administrativní zátěž navíc, to je proto, aby když dochází k nekalým praktikám, kterými trpí malí výrobci, nejslabší články, tak to často je práce velkých subjektů, které fungují přes hranice, nadnárodně a výměna informací v případě sporů eh, je, že můžou poskytnout informace různým orgánům, aby mohli lépe reagovat na spory, ke kterým dochází v jejich jednotlivých zemích. To znamená prostě lepší pohyb informací. Nejde o byrokracii, navíc tu nepotřebujeme. A nakonec bych chtěl zmínit téma, o kterém tady mluvili kolegové, mě podpořil pan Žezak, to je rozšíření působnosti. Tady se to plete, já to musím opravit. Nejde o to ochránit Nestlé a velké výrobce. Jde o to, aby v rámci nekalých praktik malí výrobci jsou často ta slabá strana, která je obětí e, páchání ze strany velkých výrobků, výrobců. Takže zákon platí pro všechny. zasobovací řetězec je dlouhý, mezi výrobcem a spotřebitelem jsou zpracovatelé, prostředníci, velkoobchodníci, maloobchodníci, prodejci a všichni mají podlehat stejným pravidlům. Všichni v tom řetězci mohou být současně kupujícími a prodávajícími. Takže jde o to, Eh, jak si čelit nekalým praktikám, ať je eh, eh, vykonává, a tím spíš tedy velký výrobce. Nejde o to je chránit, jde o to je donutit něco dělat. To jsem chtěl vysvětlit. Třeba nezískáme většinu v tomto bodu, i když si myslím, že bychom měli se posunout. Znovu omlouvám se, že jsem to předložil anglicky. Nejde o Brexit, Andrea, si dobře víš, ale prostě musíme pracovat rychle a dobře, nechceme to odbít, mohli bychom si dát další lhůtu na pozměňovací návrhy, já jsem o tom nerozhodl, jestliže je to zítra, no potom budou prázdniny, pozměňovací návrhy dorazí v srpnu, tak na tom budeme pracovat, no, ale musíme se soustředit na to, co komise předložila, abychom ještě během tohoto, přeci, tohoto Eh, volebního období zvládli, tím spíš, že pro Rakousko je to priorita. Takže já myslím, že jsme odhodláni a i přes rozdíly, které můžeme eventuálně pocitovat, je tady vůle pokročit a myslím si, že dokážeme udělat něco, co bude přínosem pro evropské výrobce v rámci posílení jejich mm, Eh, pozice v, pod, eh, v řetězci a pěkné prázdniny všem. Eh, děkuji. Jak jste řekl, Lohuta pro pozměvací návrhy je zítra v poledne. A nyní náš další bod eh, programu eh, projednání návrhu stanoviska o autonomním řízení vozidel v evropské dopravě a zpravodajem je pan Kohn. Děkuji. Děkuji. Já budu dnes hovořit eh, německy. Eh, chtěl bych eh, pohovořit o iniciativě o autonomním řízení vozidel v evropské dopravě. Autonomní eh, propojená doprava to není žádné science fiction. To je věc, která nás čeká, je to věc budoucnosti, ale co dnes musíme už vyřešit, protože v v evropské dopravě takovéto autonomní řízení se hraje důležitou úlohu. E, dnešní vozidla jsou už velmi automatizována a proto je to opravdu naléhavá otázka. E, v Číně už pokročili kupředu třeba Metropol Voxy, to je model auta, a tam už je, eh, se testovala propojená eh, doprava autonomní a dělalo se to pomocí evropské technologie. A proto bychom to měli moci činit i dnes. V Evropě 2030 eh, bude-li autonomní řízení patřit ke každodennímu životu, eh, tak se musíme na to připravit, abychom také mohli eh, chránit uživatele. 94% všech eh, nehod jsou způsobeny selháním člověka. A autonomní doprava proto může přispět k tomu, aby tato čísla klesla. A Eh, samozřejmě nemůžeme učinit tu chybu, že když při autonomním řízení dojde k nějaké nehodě, tak abychom hned nahlas křičeli a nechali stranou otázku eh, Eh, lidských chyb. A v případě osob s postižením si myslíme, že je to eh, dobrá možnost eh, v případě autonomního řízení, protože takto by se tito lidé s postižením mohli více zúčastnit každodenního života. Samozřejmě existují i stinné stránky, to je otázka ochrany osobních údajů, kybernetická bezpečnosti, to jsou středobody mého návrhu. Otázka ochrany spotřebitele z hlediska bezpečnostních standardů, které musíme plnit, e, potom také kybernetické útoky, e, tak to je potřeba posoudit a musíme to e, zařídit tak, aby se to nedělo. Potom otázka ochrany údajů, tak aby občané se cítili nebo ti uživatelé se cítili bezpečně, eh, že ta data, která eh, kolují, tak aby to nebylo bez kontroly, ale že to je eh, na základě jejich rozhodnutí a že se mohou na tom podělit a otázka ochrany údajů bude zohledněna. A musíme si eh, rovněž dát pozor na to, abychom měli spravedlivé podmínka pro hospodářskou soutěž, tak aby autonomní řízení eh, nebylo pouze věcí eh, velkých hráčů, ale také, aby se mohly podílet malé a střední podniky. Pokud budou splněny tyto podmínky, tak v rámci evropského silničního provozu můžeme přispět ke přijetí ze strany veřejnosti, pokud je autonomní řízení Chtěl bych eh, nadále v této oblasti eh, spolupracovat s kolegy, co se týče spotřebitelů a lhuta pro pozměňovací návrhy je 5. září a těším se na příspěvky kolegů a kolegyň. Děkuji. A za EPP pan Šefanič. Eh, děkuji. Pan Štefanec, eh, děkuji paní eh, předsedkyně, eh, děkuji také panu zpravodaji za to, že vypracoval toto stanovisko, které je velmi dobrým startovacím bodem pro výstup z našeho výboru. My potřebujeme mezinárodní standardy, protože autonomní řízení to je nový jev a musíme mít mezinárodní standardy nejenom v EU, ale musíme spolupracovat i s jinými částmi světa. V tomto stanovisku je potřeba zmínit, že musíme spolupracovat, abychom dosáhli mezinárodních standardů v oblasti autonomního řízení. Další věc je infrastruktura, protože takováto infrastruktura ještě neexistuje a musíme se zamyslet nad tím, jak eh, mít takovouto infrastrukturu a jak eh, přilákat soukromé investory v oblasti autonomního řízení. Co je také eh, klíčové, tak to je také stanovení odpovědnosti eh, v případě nehody. U autonomního řízení nevíme, kdo je odpovědný, jestli výrobce nebo ten, kdo to obsluhuje. Tato otázka ještě není vyřešena a je potřeba o tom dále diskutovat eh, mezi zúčastněnými subjekty. V tomto stanovisku nebo v této souvislosti je potřeba eh, říci, že je zcela klíčové stanovit otázku odpovědnosti v případě autonomního řízení. Potom rovněž potřeba toho, aby se zapojily malé a střední podniky. To považuji za velmi důležité, protože automobilový průmysl je velmi důležitou součástí evropské ekonomiky a zapojíme-li malé a střední podniky do autonomního řízení, tak to je důležité především, aby měli přístup k informacím. A to je rovněž věc, která by měla být pokryta v tomto stanovisku. A v neposlední řadě je eh, faktem, že důvěra eh, v autonomní řízení je v Evropě nejnižší a ta důvěra je nižší než v USA či v Číně. Proto to je otázka, která je potřeba být řešena. Jak zvýšit důvěru našich občanů v autonomní řízení? Děkuji. Děkuji za Alde Morten. Dobře. Já mám několik minut pouze, protože musím potom do trialogu. Budu tedy stručný. Nejdůležitější prvky, které jsou v tomto stanovisku, o nich už eh, předřečníci hovořili, tedy otázka odpovědnosti, potom to souvisí s ochranou a zájmy uživatelů. Během nizozemského eh, předsednictví v roce 2016 eh, Rada Eh, přijala prohlášení z Amsterdamu a zde v tomto dokumentu se eh, zabývala otázkou toho autonomního řízení a propojené dopravě. A tam tento text je zajímavý, měli bychom se na něj podívat. Potom v Evropě, mm, kdo chce eh, aby existovala autonomní řízení, tak musí existovat eh, dohoda mezi zástupci průmyslu a také výrobci technologií a dalšími. Nejedná se pouze o eh, mm, zvýšení efektivity, ale také se jedná o bezpečnost a udržitelnost, ale každopádně máme dobrý základ a eh, pan zpravodaj nás v tom nasměřuje. Bohužel tady nemohu čekat a vyslechnout si to, co říkají ostatní stínoví zpravodajové, ale uh, mám tady někoho, kdo si to zapíše. Dobře, takže teď jste si tady toto vyslechl a nyní dávám zpět slovo panu Konovi. Děkuji. Já budu uh, stručný. Děkuji eh, všem stínovým zpravodajům za podporu a doufám, že bude probíhat dobrá spolupráce a všem vám přeji také hezké léto. Děkuji. Děkuji. A jak jste řekl, lhůta pro pozměňovací návrhy je 5. září v poledne a tímto můžeme ukončit tento bod našeho programu. A tímto končíme dnešní schůzi a budeme pokračovat s neveřejnou schůzí koordinátorů a s ostatními se uvidíme zítra ráno.